Um, tak vás všechny zdravím, dobré ráno. Vítám vás na druhé části našeho zasedání s tím, že nás čeká 9.45 řada významných hlasování, ale ještě předtím jsem rád, že budeme zahajovat tedy diskuzi k nové eh, zprávě vlastní iniciativy o ochraně Eh, spotřebitelů a já vítám zpravodaje Josefa Wiedenholzera. Myslím, že to je poprvé, co jste zpravodaj. Tentokrát se to týká tady ochrany spotřebitelů a uživatelských služeb. Máme tady paní Pelc pp e paní Ryle a já eh, jsme v roli stínových zpravodajů dosti často. A, ale na křeslech ale nikdo zatím nesedí, ale snad se dostaví později. Tak či onak zahájíme diskuzi na toto téma. Já teď vítám i všechny naše posluchače a diváky na internetu a upozorňuji, že máme nový newsletter, který je vám k dispozici, pokud si přejete. Takže já bych teď rád vyzval našeho zpravodaje, aby představil svou zprávu a pak si vyslechneme stínové zpravodaje a pak vám dám znovu slovo. Vítám eh, mezi námi také zástupce z komise. Máme tu Karinu Tenblum z DG Sanko, která je pravidelnou a vítanou návštěvnicí parlamentu. Aha pan Robert Počmarský. Nevím, jestli jsem to vyslovil správně. Snažil jsem se. Je z DG Markt. Myslím, že bychom měli mít dost času na to, abychom dali vám oběma příležitost se ke zprávě vyjádřit. Takže nejprve dávám slovo zpravodaji. Srdečně děkuji, pane předsedo. Toto téma je podle mého názoru velice důležitým tématem, protože se tady jedná o zásadní diskuzi, kterou můžeme možná označit jako politickou diskuzi. Já bych chtěl stručně zmínit jenom čtyři body k vysvětlujícímu prohlášení. Za prvé, tady máme co dočinění s různými definicemi, tedy to znamená, jedná se o základní služby nebo uživatelské služby a tento pojem je různě definován a také různě používán i na evropské úrovni a i v jednotlivých členských státech. A můžeme docela do dobře říci, že tady je určité zmatení pojmů a mohli bychom si možná položit otázku, zda vůbec potřebujeme směrnici. Na druhé straně ovšem zde existuje celá řada společných prvků, které jsou fundamentální pro život a jejich sociální a kulturní začlenění v evropské společnosti. To znamená, že to není irrelevantní pro spotřebitele a proto tedy je velice důležité, abychom se pokusili toto zmatení pojmů nějakým způsobem vyjasnit. Jednak je to také politická diskuze, která nás doprovází už posledních 15 let. Eh, diskutovalo se o tomto tématu opravdu rozsáhle a i kontroverzně, zda vůbec ta liberalizační opatření mají pozitivní efekty. A já mohu konstatovat, že tato opatření nepřinesla ta, ty žádoucí výsledky, ale různé jiné výsledky a proto tedy můžeme říci, že se nejedná vždycky jenom o výhodu a prospěch spotřebitelů. Z tohoto úhlu pohledu, z této perspektivy je třeba se k tomu vrátit a zamyslet se nad tím, jakým směrem bychom se měli vyvíjet. Pro mě je rozhodující otázka spotřebitelů v této souvislosti souvislosti a já si myslím, že je opravdu smysluplné tuto vlastně politickou debatu zredukovat na pozici spotřebitelů a pokusit se tady eh, vypíchnout ty nejdůležitější prvky a proto jsem se také soustředil na čtyři velká odvětví, protože si myslím, že tady potřebujeme ty nejdůležitější rozhodnutí. Dále chci ještě poukázat na to, že je zcela jasné, že v současné době, kdy probíhá krize, dochází k opakovaným diskuzím, jaké regulace a jaké optimalizace jsou nutné. Služby základního charakteru, ty jsou pod zvláštním finančním tlakem. Jak všichni víme, především v období krize je tady velké nebezpečí, že nebude možno zajistit univerzální poskytování těchto služeb. A především tyto služby jsou společenskými stabilizátory a mají vysokou úroveň a jsou důležité pro sociální sociální začlenění. Takže byly vyvinuty všeobecné požadavky, které se zaměřují na to, aby základní práva na ochranu spotřebitelů na úrovni Evropské unie byla harmonizována. Pak tady máme služby všeobecného zájmu. Já si myslím, že ta diskuze, kterou vedeme opakovaně, jsou tedy diskuze, které jsou diskutovány v této souvislosti a můžeme říci, že to je opravdu velmi kontroverzní z hlediska zásady subsidiarity. Pro mě je důležitý také aspekt prosazení těchto služeb a proto bych chtěl tady také eh, vít, zmínit diskuzi o eh, evropské zástupné žalobě, dále především ještě o tom, aby tedy na všech úrovních v případě organizace byly ty tyto služby obecného charakteru byly zhodnoceny pro mě je to velice důležitým aspektem, abychom společně s těmito základními službami také zohlednili pojem obzvláště ohrožené osoby. Stručně k jednotlivým oblastem, takže energetika. Já si myslím, že můžeme konstatovat, že máme vývoj, kde bezpodmínečně nemůžeme vědět, k čemu to povede, to, eh, zda tedy dosáhneme toho, co jsme si před 10 až 15 lety přáli. Další velký problém je energetická chudoba. Tato otázka je také neu, není neutrální, je souvislá s, v souvislosti s udržitelným rozvojem pro spotřebitele je stále obtížnější porovnávat tarify a mít přehled o tomto trhu. Existuje zde určitá informační asymetrie, která je velmi nevýhodná a nepříznivá pro fungování tohoto trhu. A proto bych se přimlouval za zvýšení informovanosti spotřebitelů. O přehlednosti jsem se už zmiňoval. Také otázka skutečných nákladů a cen za energii je něco, o čem bychom měli v této souvislosti diskutovat. A Dále ještě zavedení inteligentních měřičů. To je bod, který jsem v této souvislosti zmínil. Telekomunikace. Tady se jedná o otevřený přístup k eh, internetu, ale je třeba zohlednit ochranu osobních údajů a soukromé sféry. Dále přenositelnost údajů a změnu poskytovatele. To je dále, další věc, která je pro mě důležitá, poštovní služby, především v okrajových oblastech a na venkově eh, liberalizace poštovních služeb nepřinesla slíbené výhody. Především na, vý, na venkově je třeba tyto poštovní služby zajistit. Veřejná doprava. Eh, tady je třeba zvýšit eh, práva spotřebitelů, především v místní veřejné dopravě. Vždy tomu tak nebylo. A je třeba zajistit přístup k vysoce kvalitní, plošné a volně přístupné místní veřejné dopravě. O tom jsme také diskutovali. V této souvislosti považuji za důležité zmínit a zohlednit demografickou složku. Jde především o starší osoby, pro které je velice důležité mít volný přístup k veřejné dopravy. To byl tedy v podstatě takový stručný přehled o dokumentu, který máte k dispozici. Velice se těším na diskuze, které třeba mohou být i do jisté míry kontroverzní, které ovšem budou ve smyslu výhody pro spotřebitele. Děkuji. Já vám také děkuji. A děkuji vám za vaši práci. Samozřejmě u stanovisek z vlastní iniciativy je určitá maximální eh, lhůta povolená, ale každopádně myslím, že jste do toho vymezeného prostoru dostal hodně obsahu. Nyní dostane slovo paní Galpelč za EPP. Já vítám tento ucelený přístup, který tu byl teď představen. Konečně máme zprávu na toto významné téma. Myslím si, že ten návrh by mohl být užitečný pro všechny, i pro občany, národní parlamenty, vlády a tak dále. To východisko je dobře připravené, jsou tu takové otázky jako energie a veřejná doprava. Myslím, že jsme skutečně potřebovali zprávu, která eh, omezí nerovnosti. Ehm, evropští spotřebitelé jsou tváří tvář novým významům, jako je globalizace, deregulace a digitalizace. To všechno jen zvyšuje potřebu srovnatelnosti informací. Já naprosto souhlasím se s pravodajem v některých bodech, to znamená, že musíme mít maximální možnou výši ochrany spotřebitele. Potřebujeme vytvořit definici těch služeb uživatelských na evropské úrovni. A ještě se chci podělit o eh, několik doporučení k několika bodům. Za prvé, energie. Souhlasím s tím prohlášením týkajícím se liberalizace. Je nutné mít eh, práva spotřebitelů, eh, mít ceny, které si mohou spotřebitelé dovolit. A samozřejmě, že vznikly na tomto poli monopoly a spotřebitelé pak nemají jasný přehled o situaci. Podporuji také přechod na obnovitelné energie. Samozřejmě, že bych si také přála transparentní fakturaci. Mám určité obavy ohledně toho, že do toho patří telekomunikační sektor. Myslím, že je potřeba o tom dále diskutovat. Ještě pár slov k mm, poštovním dodávkám, doručením tedy. Tam musíme se zaměřit zejména na, na venkovské oblasti. Doporučuji komisi, aby přeskoumala dopady liberalizace poštovních služeb pokud jde o změněné podmínky. Jinak vítám myšlenku, že musí být k dispozici také ehm, veřejná doprava, včetně e, stárnoucí populace a lidí s postiženími. Celkově mi zpráva přijde být vyvážena ale musíme se zaměřit zejména za, na ty uvedené oblasti, které jsem zmínila. Paní Rille. Berichterstatter für die bisherige gute Děkuji panu zpravodaji za dosavadní výbornou spolupráci. Říkám to proto, protože musím současně ohlásit, že my tuto zprávu nepodpoříme. Budeme hlasovat proti a sice proto, protože si myslíme, že se tady zasahuje do oblastí, které spadají do kompetence členských států podle Lisabonské smlouvy a tak by to mělo také zůstat. Problémem je, že komise toto často neakceptuje Jestliže mám na mysli utilities direktiv a zadávání zakázek, pak je třeba prosadit, aby článek 14 Evropské smlouvy byl používán. Chtěla bych to citovat. V článku 14 je uvedeno, že je v kompetenci členských států, samozřejmě v souladu s evropskými zákony, ale mohou si tedy definovat, co tedy jsou služby obecného společného hospodářského zájmu, jak mají být organizovány a financovány samozřejmě v souladu s pravidly o poskytování podpory. Ale já si myslím, že vaše zpráva by vedla k tomu, že by toto jasné právo členských států bylo tímto způsobem podkopáno. Proto s tím nemůžeme souhlasit. My jsme toho názoru, že služby obecného hospodářského zájmu jsou v různých státech poskytovány různým způsobem a nemělo mohlo by to vést k tomu, aby byly definovány v, naram, v rámci EU. Určitě jsme k tomu vedli celou řadu diskuzí a občané to chápají jako vměšování do národních kompetencí. Je to nejenom finanční a hospodářská krize v současné době, ale také krize, které se nachází Evropská unie a mnoho členských států. Je to krize spojená se souhlasem a občanům občané nemohou získat dojem, že se Evropa měšuje do všeho. Musí vidět, že EU dodržuje pravidla a respektuje suverenitu a subsidiaritu. Takže toto spadá do kompetence členských států. Jsem také proti nesprávným pobídkám. Například občané, kteří pochází z chudších vrstev, ty by měli tedy dostávat tyto služby služby bezplatně. Když si ale představíme eh, energetickou oblast, tak to jsou vlastně nesprávné pobídky. Občané by neměli být povzbuzováni k tomu, aby plítvali, ale musí získat podporu, poradu a musí také mít možnost eh, používat eh, přístroje, které budou méně energie spotřebovávat. Já si myslím, že také jsem toho názoru, názoru, že je třeba rozhodnout na místě o místní dopravě. Jestliže bychom demokracii podkopávali tímto způsobem, že Evropa bude předepisovat všechno, tak se nemůžeme divit, že občané v Evropě budou skeptičtí. Lokální politika, to je základem politiky a ta by neměla být spochybňována. A já jsem také proti zástupné žalobě, to je poznámka na okraj, protože to je velice senzitivní oblast a a speciální oblast. Když tedy zmiňujete utilities, tak k tomu přece patří i voda. To, že tam voda nespadá, to spočívá v tom, že sami vidíte, že to je opravdu velice citlivá, vysoce politická oblast a tady musíme postupovat opatrně, ale důsledkem by bylo, že tedy je třeba odmítnout tuto zprávu a v této formě ji neschválit. Mr. Hatzimakakis is here. Are you shadowing this report? Pan Hatzimakakis. I'm speaking on behalf of Ole Schmidt, okay. who is our shadow rapporteur. Yeah. Welcome. And just let me... Uh... Takže dovol, je, každopádně uh, je tu, děkuje eh, zpravodaji za tuto zprávu, ale měl by používat termín eh, vulnerable consumer, zranitelní spotřebitelé velmi opatrně protože pak eh, nám unikají ti, kteří opravdu potřebují eh, pomoc navíc. Pro většinu z nich by ovšem eh, stačily ty poskytnutí základních informací. A každopádně Ole Schmidt souhlasí se zpravodajem. A poslední bod. Energie je velmi důležitým tématem. Musíme každopádně implementovat stávající rámec abychom dosáhli dobře fungujícího eh, trhu s energií. Děkuji a možná, já vím, že paní Gebhardt by chtěla také něco říci. Každopádně já řeknu za naši skupinu, že v této podobě nemůžeme tuto zprávu podpořit z řady různých eh, důvodů. Ale Chci k tomu zaujmout eh, samozřejmě pozitivní postoj. Potřebujeme se zaměřit na otázky, které spadají do rozsahu působnosti tohoto výboru. A pa, i paní Galpelč se tak trošku vyjadřovala nad e, rámec, protože my nezodpovídáme za obnovitelné energie a energetiku, ale za otázky spotřebitelského charakteru. Jsou to samozřejmě obavy týkající se transparentnosti, pokud jde o zelenou energii a různá tvrzení o zelených produktech. To také souvisí s tím, jak energetické firmy někdy nabízejí některé instalace domácí. Zdá se, že to je přesně to, eh, co, na co bychom se měli legitimně zaměřovat. A obdobně pokud jde o změnu operátorů a tarifů, tak nevím, ale myslím, že tady existuje předchozí práce o, na téma energetiky, dopravy z posledního, z uplynulého období a hodně z těchto věcí je eh, stále relevantních. Takže by bylo dobré na některé z těchto zpráv zpětně odkázat. Nezačínáme tady od nuly. A pak, pokud se na to podíváme z širší perspektivy, uvedli jste na úvod, že by mělo dojít k harmonizaci všech uživatelských služeb, ale jak si vzpomínám, tak eh, směrnice o právech spotřebitelů již má v rámci své působnosti základní eh, práva související s uživatelskými službami. To znamená, už jsme v této věci pokročily. Ovšem eh, je tu také třetí bod, a to, že eh, ta ochrana spotřebitelů je účinná pouze, když jsou ta práva vynutitelná. A mně se zdá, že to, ten hlavní směr vaší zprávy je, že když se v něk- zatímco v některých oblastech se zaměřujeme na práva spotřebitelů, ale v některých jiných oblastech stále ještě je potřeba zaměřit se eh, poněkud podrobněji a pozorněji. Mám vlastní zprávu o telekomunikacích, na kterou vás chci upozornit. Včera jsme měli slyšení, kde jsme se bavili o právech spotřebitelů v telekomunikacích. Telekomunikace jsou oblasti, kde jsme se nakonec dohodli na společném rámci a to vzhledem k tomu, jak telekomunikační trh funguje. A hodně z problémů týkajících se třeba změny operátora, transparentnosti, to, aby existovaly srovnatelné cenové nabídky a samozřejmě otázka otevřenosti a neutrality. K tomu máme eh, už připravený návrh. Tak eh, mně se zdá, že pokud jde o tu část, kde se zabýváte telekomunikací, tak dochází trochu ke zdvojování eh, naší práce, protože tím už se náš výbor eh, tedy zabývá v jiném návrhu. Eh, podobně také poštovní služby. Zpráva pana Riase a sdělení od DG Markt o doručování balíku je rovněž relevantní. A my jsme v rámci toho poukázali na mnoho Ehm, různých otázek souvisejících s transparentností. I v tomto případě si myslím, že bychom měli zůstat interně ucelení a také bychom se měli vyhnout sporným politickým tvrzením, jako třeba říkat obocně, že liberalizace poštovních služeb ehm, nepřinesla to, co slibovala spotřebitelům. Já jsem neviděl žádné zprávy, které by toto podpořili. Možná je to váš osobní eh, názor, ale to nemá žádné místo v naší zprávě, která by se měla eh, zaměřovat na spotřebitelské otázky. Takže prosím, eh, abyste k tomu přihlednul, abyste přihlednuli k další práci, kterou jsme odvedli. Doprava, vod, voda, pozemní doprava, spoustu nástrojů, na kterých se pracuje nebo jsou hotové. A i když možná to není přímo uživatelská služba, kterou máte na mysli, ale třeba vodní e, doprava. Jinými slovy chci říct, že máme již nyní určitý základ tady, ale potřebuje to více práce. A mý kolegové a já s vámi budeme rádi pracovat, ale musíme předložit hodně pozměňovacích návrhů, aby to bylo přijatelné i pro naš, mou skupinu a pro další paní Gebhardt. Ještě někdo další? Dobrá, v pořádku, takže paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Josefovi za dobrou práci. Musím možná zopakovat některé body, které tady byly zmíněny. Já jsem se na ten text dívala a tady se nejedná o to, abychom tedy nějakým způsobem eh, překračovali kompetence EU. Já si myslím, že si musíme zamyslet nad tím, jak by v případě těch uživatelských služeb mohla být zajištěna ochrana spotřebitele. To je velice důležitá a dobrá věc a bylo by velice nesprávné tuto tuto zprávu okamžitě odmítnout. Musíme se postarat o to, aby ta ochrana byla zajištěna. Viděli jsme v minulosti, že především eh, v zásobování energií, eh, například v České republice, tam jsou také některé eh, problémy, které zbuzují otázky u spotřebitelů a my musíme najít na to odpověď. My jakožto parlament musíme na to opakovaně poukazovat. Pokud jde o poštu, poštovní služby. Díky liberalizace vzniklo mnoho nevýhod pro spotřebitele. S tím jsme každodenně konfrontováni a musíme o tom hovořit. Nedávno jsme v Německu vedli velice eh, vzruzy. Například v Bádensku, Württembersku se jednalo o podklady pro volby v jedné obci a tyto lístky nebyly dodávány prostřednictvím pošty, ale výhodnějším poskytovatelem poskytovatelem služeb. A lidé, kteří byli na dovolené a požádali poštu o dosílání pošty, toto zakaz, zásilky nedostávali, protože ta nová služba nebyla schopna toto zajistit. Paní Rüle, to jsou přece jenom otázky, které je třeba probrat v, s cílem zajistit ochranu spotřebitelů a ne říci do této zprávy to nepatří. To nejde, musíme se zamyslet, jakým směrem se chceme ubírat v této oblasti a jaké odpovědi tady musíme nalézat. Tady samozřejmě musíme mít vždycky na mysli blaho spotřebitelů a jejich ochranu. Já si myslím, že že ta zpráva má dobrá východiska, dobré postupy, to říkám hned, eh, ale systém kolektivní žaloby, o tom bych chtěla ještě jednou diskutovat. Já si myslím, že je třeba říci, e, neuděláme to, protože to nejde. Ne, musíme se postarat o to, aby ochrana byla skutečně zaručena a abychom se úplně přesně podívali na to, jak toho dosáhnout. Ne všechny základní uživatelské služby jsou služby obecného hospodářského zájmu. Bohužel existuje celá řada služeb, které byly liberalizovány a to proti mé vůli a tady musíme zajistit ochranu, kterou potřebují spotřebitelé v této oblasti. Ano, jsem rád, že jsem tady vyvolal trochu debatu. Ještě paní Langen, ještě někdo další se chce vyjádřit? Herr Vorsitzender, nur ganz kurz, ich möchte... Velice stručně chci protiřečit paní Gebhardt. Samozřejmě se může stát, že liberalizace není považována za správnou v oblasti služeb, ale musíme rozlišit, co je věc národní, tedy my členských států, a co je věc celoevropská. A musíme se pokusit zamezit tomu, aby se tady reglementovalo ze strany Evropy úplně všechno, protože to vede k odmítání Evropské unie. A musíme si připomenout na předposlední plenární schůzi to, co řekl Barroso. Evropa se má starat o to, co spadá do její kompetence a to, co má být řešeno na národní úrovni, musí být ponecháno v kompetenci členských států. A já si myslím, že to je jasně řečeno v Lisabonské smlouvě a proto bychom se měli omezit na to, co je třeba možné udělat jenom v rámci Evropské unie. Ale já také neřekla vůbec nic jiného. Well, Mr. also was... No, máme tu, jak říkám, živou debatu. Děkuji vám za to. A budeme se těšit i na stejně živé zrání stínových zpravodajů. Máme ještě pět minut možná? Paní Temblon může začít. Doufám, že Vyslechneme také pana Bočmarského, co si myslí o poštovních službách. Děkuji. Pane Weidenholce, chci poděkovat panu Weidenholcerovi za tuto zprávu, za příspěvky všech poslanců a kolegů. Jak víte, od července Máme komisaře, který eh, zodpovídá za spotřebitelskou politiku a to ukazuje význam, který je přičítán spotřebitelské politice, obzvláště teď v krizové době. Komisař Mimica vyzdvihl význam pomoci spotřebitelům, aby byli, aby mohli dosáhnout lepších nabídek v některých sektorech včetně dopravy a energetiky. Jistě, že za komisi si také uvědomujeme, že některé jsou horizontální, některé jsou sektorové. A samozřejmě ovšem, že nyní se interně v komisi bavíme o tom, jak reagovat na tuto zprávu. A chci také zmínit oblast energetiky, která, na kterou jsme poukázali jako na velmi důležitou práce, která byla provedena v rámci třetího energetického balíčku, tak v rámci občanského energetického fóra a, a v, v, v prosinci 16. by eh, dostaneme dvě zprávy dotčených subjektů, byly vypracovány s těmi tedy subjekty, které se to týká, ať jsou to regulační orgány, spotřebitelské organizace i podnikatelské subjekty. A týká se to dvou velice důležitých témat, eh, o kterých se hovoří v této zprávě, s tím, že je to Fakturace, hmm. fakturace elektronická a potom i otázka transparentnosti, přenositelnosti údajů, porovnatelnosti a tak dále. o kterých jsme tady také mluvili. A potom další zpráva, ta se bude týkat eh, takzvané zranitelnosti spotřebitele, tedy jakožto slabé strany. Já doufám, že to jsou dokumenty, které určitě pomohou v naší odpovědi komisi. Proč to říkám? Protože již máme stávající legislativu, kterou je třeba teď provádět a komise, v tomto případě to znamená DG Sanko a eh, DG pro energetiku spolupracují na tom, aby se implementovala stávající pravidla a velice úzce také spolupracujeme s členskými státy. Cílem této zprávy, kterou teď prezentujeme, je prezentovat ty nejlepší postupy, takže abychom nabídli možnost aby ty eh, dobré zkušenosti, které existují v některých členských státech, aby se šířily i do jiných členských států, tak abychom urychlili eh, eh, výhody liberalizace pro spotřebitele, protože my máme údaje v tabulce, které nám ukazují, že situace se liší v členských státech ale obecně řečeno, energetika to je oblast, která se spotřebitelům nelíbí, nejsou spokojeni. A také samozřejmě telekomunikace, balíček telekomunikací. To je návrh, na kterém se teď pracuje a také i doufejme, že mm, zareagujeme na některé obavy, které e, jsou vyjádřeny ve zprávě, ale potom tam máme další oblasti, kterými se musíme také ještě blíže zabývat. Rovněž i provádíme studii v DG Sanko o e, zranitelnosti spotřebitele, kde se zaměřujeme skutečně na e, nové e, typy těchto slabých stránek zranitelnosti spotřebitele. Budeme mít určité údaje, které i poskytneme do budoucna pro, jako podklad pro další práci. Děkuji a teď dám slovo kolegovi nebo kolegyni z DG Vnitřní trh. Could I please ask, um... Ano, děkuji, takže prosím respektujte tady řečníky a uklidněte se tady v středí zpravodaj v rohu, takže prosím, pokud potřebujete vést nějaké interní diskuze, tak venku. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, mm, mm, Váš dámy a pánové. Já eh, jsem tady, abych se vyjádřil k poštovním službám sice, ale ve své zprávě zmiňujete, že eh, poštovní univerzální služby se musí garantovat na celém území kvalitně a za dostupné ceny. Já chci potvrdit tady, že podle nedávné studie VIKu to bylo vydáno vlastně eh, v srpnu tohoto roku a týká se to poštovních služeb 2010 a 2012. A my, my tedy, tam se říká, že poštovní univerzální služba je garantována ve všech státech Unie, ve všech 28 státech. A v podstatě my jsme začali v roce 92 zelenou knihou, kdy jsme začali reformovat poštovní služby, kdy jsme pracovali na této univerzální službě a to systematicky jsme na tom pracovali, to znamená, máme i několik úvodních ustanovení, ve směrnici třeba 19, 20, 21, 22 na poput parlamentu, tam se právě zdůrazňuje i důležitost venkova, kde musí být poštovní služby dostupné. Takže to je něco, čím je třeba se pečlivě zabývat a my jsme si toho vědomi. A teď pokud jde o ochranu spotřebitele, tak zde článek 9 směrnice, ten i hovoří o e, tom, jak podávat stížnosti externí a interní, to znamená, jak podávat stížnosti na tu univerzální, tedy garantovou e, službu i na ty e, neuniverzální služby, takže mm, týká se to možnost tedy, jak si stěžovat na všechny poskytovatele, i ty, kteří neposkytují univerzální službu. A teď pokud jde o pracovní podmínky tak zde musím zmínit, že směrnice explicitně stanovuje možnost, aby příslušné orgány intervenovaly v případě, že se nebudou dodržovat pracovní podmínky. Pracovní podmínky a dodržování pracovních podmínek je zásadním požadavkem podle článku 2 19. směrnice a v tomto ohledu směrnice je docela inovací. Asi jak si pamatujete, byla přijata s velkým konsensem, s velkým souhlasem 500 eh, členů parlamentu, jenom pár hlasů bylo proti. A mm, pokud jde o výsledek liberalizace, jak řekl i pan předseda, zde neexistuje žádná studie do posud, která by vůbec potvrdila, že liberalizace e, vedla k tomu, že by snad selhala tato služba, tak jak jsme někdy slušel, slyšeli, nebo že by se celá infrastruktura tím nějak uh, eliminovala nebo na, eh, eh, zničila. Takže liberalizace má pozitivní efekty, pozitivní dopady, tak jak jsme to plánovali a komise v příštím roce již eh, vydá pátou zprávu o aplikaci, nyní pracujeme na ní a buďte si jistí, že určitě tam podáme objektivní vyhodnocení výsledků které nejsou tak černobílé či černé pouze, jak někdo by si myslel, ale jsou spíše šedé a v některých ohledech musíme se tomu velice pečlivě věnovat. A kromě toho ještě, pokud je o sociální podmínky, takže musíme vzít do úvahy že Michel Barnier a komise eh, tam eh, tedy před pár lety zavedla tzv. fórum pro poštovní služby, kde působí zástupci odborů, parlamentu, dalších tedy subjektů, poskytovatelů služeb a tam se právě těmito tématy zabývají. A i e, máme zde výbor sociálního dialogu, e, kde se mezi sebou hovoří všichni aktéři z poštovního sektoru a tím se budeme také zabývat v naší zprávě o aplikaci poštovních služeb. Je to pro nás důležité. Víme, že to je eh, typ služby pro lidi, ano, a je to o lidech, protože jsou to tady doručovatele, doručovatelky, kteří doručují zásilky pět dní v týdnu všude po celé Evropské unii. Je to důležitá součást evropské ekonomiky a tudíž je to skutečně v zájmu nás všech. A budeme se tomuto věnovat i v, komplexu, v kontextu zprávy o aplikaci. I e, zde jste, e, pane předsedo, zmínil tu, e, tu směrnici o, tu, o, o doručování balíčků. Ano, zde Eh, zde eh, my v naší zprávě zdůrazňujeme, že musíme vzít do úvahy pracovní podmínky. Pracovní podmínky, pokud je odročování balíku, musí být respektovány také. A zde eh, bereme vážně i názory odborových svazů, a tady se to netýká tolik operátorů univerzální poštovní služby, to se týká jiných poskytovatelů služeb, ale týká se to někdy tedy služeb eh, takových těch velkých podniků. Já je tady nebudu jmenovat, všichni je dobře známe, o které jde, <laughs> protože i tisk o tom hodně hovořil, ale ano, dochází k tomu i u některých subdodavatelů a my v poštovní směrnici také chceme to vzít do úvahy, takže budeme apelovat na všechny poskytovatele, na všechny firmy, aby respektovali pracovní podmínky. A pokud jde o, eh, eh, ještě o tyto služby, tak dnes ráno jsem eh, četl, že se dohodly v Německu ty hlavní strany na nové koalici a i tato dohoda zajistí, že univerzální poštovní služby budou zachovány i na celém území Německa. Takže se těšíme na vývoj v členských státech a doufáme, že to bude dodržováno a doufáme, že zpráva bude objektivní a bude to i základ pro další diskuzi. A těšíme se na spolupráci. Děkuji. Well, I want to, uh, to thank, uh, Mrs. Děkuji. Ještě eh, děkuji Eh, tady za to, že jste přišli, protože určitě nám to hodně pomohlo eh, osvětlit určité věci. A nyní hm, eh, dám ještě příležitost panu Weidenholzerovi, aby stručně zareagoval, protože již máme málo času a potvrdíme si potom i harmonogram. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si myslím, že už je tady pravidlem, že se nemůžeme zcela intenzivně pobavit o všech těch bodech. Já děkuji všem kolegyním a kolegům, také děkuji zástupcům komise za velice důležitou diskuzi a důležité podněty, kterými se rád budu zabývat. Já jsem řekl, že se těším na intenzivní diskuzi a myslím si, že dnes se ukázalo, že můžeme opravdu vzrušeně diskutovat, což by nemělo být něco neobvyklého v parlamentu a já jsem připraven a ochoten k intenzivní spolupráci, která doufám vznikne z této živé diskuze a poté bude moci vzniknout dobrá zpráva. Já se pokusím, aby neříkali všichni kolegové hned ne. Paní Rüle, určitě je třeba se zabývat diskuzemi. Jediný argument, který bych tady chtěl zmínit, jestliže víme, že hovoříme stále o tom více Evropy nebo méně Evropy, tak to samozřejmě sebou přináší určité negativní aspekty, které jsou důsledkem evropské intervence. A já si myslím, že je třeba v tomto smyslu tyto výpovědi korigovat, ale myslím si, že bychom neměli předem říkat ne vůči nějaké zprávě. Já si myslím, že je třeba se zabývat tímto tématem tématem a prosím také stínové spolupráce, eh, stínové zpravodajce o spolupráci. Um, so think... Děkuji, já s vámi souhlasím, já myslím, že ta diskuze byla dobrá a určitě budeme úzce spolupracovat eh, a také i mm, zde dnes dopoledne jsme určitě hovořili o řadě věcí, o kterých ještě budeme mluvit. Desátý prosinec, eh, pozměňovací návrhy a 22. 23. ledna. E, potom o nich budeme jednat a hlasovat v únoru, tak abychom ještě do voleb to dostali do plenárky. A, takže děkuji za mm, tuto zprávu. Já myslím, že poslední vlastně zpráva z vlastní iniciativy a velice užitečná v tomto případě. Dobře, a teď budeme hlasovat. Já vítám všechny na hlasování a to především náhradníky i vítám, kteří nejsou normálně členy. Doufám, že se vám to bude líbit. A já nevím, zda máte kartičky všichni, protože Mm, tedy a eh, já dnes dopoledne také budu hlasovat za frakci, někdy hlasuji, někdy ne, ale dnes ano. A budeme tedy hlasovat. Takže první zpráva je, eh, je pro výbor TRAN a týká se to interoperabilní služby e-call. Zde Poté ještě se bude konat eh, po hlasování, tedy si vyslechneme prezentaci a budeme o tom diskutovat, eh, protože hm, to se týká i toho globálního navigačního systému, takže apeluji na vás, pokud máte čas, eh, zůstaňte, protože paní Sehnalová tedy potom bude prezentovat tuto zprávu, budeme o tom diskutovat. A takže Ehm, eh, v tomto eh, a příští měsíc budeme hlasovat o té naší zprávě, která se eh, týká vybavení motorových vozidel tímto systémem, ale tentokrát to je tedy pro výbor TRAN, takže není třeba si nic vysvětlovat, takže můžeme hned začít hlasovat. A článek 1. Název zprávy, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní Přejdeme k článku 1.10, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Jedenáctka stažená. Pozměňovací návrh 12. A my ústní pozměňovací návrh pana eh, Weidenholzera, takže kde pro s ústním pozměňovacím návrhem proti schváleno. Teď se dostáváme k úvodnímu stanovení eh, recitálům 4 ne, pozměňovací návrh 3 ještě. Jedna a nový 3, takže proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno 5. Pro, proti, zdržel schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, schváleno. A Nyní přecházíme dál k osmičce pro proti schváleno 9 pro proti zdrželi se schváleno. Tím pádem teď budeme hlasovat k celému stanovisku. Hlasujeme. 32 hlasuje. 33. 34. Ještě někdo? Dobrá, 34 karet, 33 lidí hlasuje, konec hlasování. 28 pro 5 proti. Nikdo se nezdržel, takže děkujeme vám, paní Sehnalová. Nyní zpráva pana Koferatyho, což je stanovisko týkající se, je, se k výboru eh, právní otázky, je to rozmanitosti informací, respektive zveřejňování nefinančních informací. Chcete něco říci, paní, pane Koferáty? Takže přistoupíme rovnou k hlasování. Začínáme pozměňovací návrhem 36, je pro. Myslím, že o tom budeme hlasovat, protože evidentně... Takže 36 elektronicky hlasujeme. 34 lidí s kartami. Prosím, hlasujte rychleji. Je tu stále ještě nějaký fantom, nějaká karta, což může být rozhodující. Je tu někdo? Možná kdo hlasuje, ale nemá kartu? Ne, to je zvláštní. Takže schváleno. Pozměňovací návrh 37, ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro. Aha, ono je to eh, rozdělené hlasování tak, že první část je pro, proti. To je schváleno evidentně. Kompromisní návrh 2, respektive část 2 kompromisního návrhu 1. Já se omlouvám. Kompromis 1, část 2 hlasujeme. Konec hlasování. Takže to není schváleno, to je odmítnuto. Všechny ostatní pozměňovací návrhy tady dál odpadají až na stránku u mě 4, 12, kde pro, proti, to se zde schváleno. 56 odmítá kompromis 2 pro, proti Schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti. Schváleno. Nyní. Pozměňovací návrh 14 zpravodaje. Takže 14. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 60. Hlasujeme k 60. Konec hlasování. Zamítá se. 61. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje hlasujeme. Konec hlasování. Rovněž se zamítá. Kompromis 1a automaticky schválen. Tím pádem se přesunujeme k úvodním ustanovením 24. Hlas... Takže kde pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 4, pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 5, pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, rovněž schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 33 pro, proti, schváleno. 34 pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, rovněž schváleno. Nyní zahajuji hlasování k návrhu stanoviska ve smyslu změn. Ještě jedna osoba. 33 karet, tam máme konec hlasování. Schváleno 29 pro 3 proti. Děkuji, pane Koferaty. Nyní, pan Chacimakakis, jeho zpráva o přístupnosti internetových stránek subjektu veřejného sektoru. Chcete k tomu něco říct? Ne, takže rovnou. Zahájíme hlasování, nadpis kde pro, pozměňovací návrh 1, nadpis zprávy pro, proti, ano, jednoznačně schváleno. 55, 55 tedy odpadá. Kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, schváleno. Ample 20 pro, myslím, že o tom budeme muset hlasovat. 20. Konec. Kompromisní návrh 5. Pro, proti, se zdržel schváleno. Kompromis 30 pro, proti, schváleno. 6 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 13 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, schváleno. 14, myslím, že tady se změnila změn eh, místo, ale že to tam budeme hlasovat, takže pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 11 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 16, zpravodaj pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, schváleno. A nyní pozněcí návrh 20 technický. Hla, budeme o něm hlasovat. MPL 23, eh, to by rozdělené hlasování na žádost SAD, takže 23 část 1 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se, protože je to 16 proti 16. Takže druhá část odpadá vzhledem k tomu, že byla zamítnuta první část. Teď se dostáváme k 124. pana Třaskovského. Odpadá to? Aha, dobrá. Takže tím pádem 13, kompromis 13 pro, proti, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, schváleno. Ample 24 hlasujeme. Ample 24. Konec hlasování. Zamítá se. Ample 25. Kde pro? Proti? jednoznačně zamítá se. Ample 26 a 27 jsou nepřípustné. 1.32 ústní pozměňovací návrh pro proti Myslím, že to budeme muset prověřit. Myslím, že zamítnu to, ale bylo to těsně. Konec hlasování. Bylo to zamítnuto. 16 pro 16 proti. Byl, měl jsem pravdu, ale prověřili jsme to. Kompromisní návrh 15 je pro, pro, pro, pro proti. Ano, schváleno. Kompromis 16 pro, proti. Schváleno. Nyní 1.37, to je pokryto, 25 je technický pozměňovací návrh, 25 pro, proti, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, schváleno. A nyní 26. Zpravodaje pro, proti, schváleno. Ample 30 jako dodatek 26 hlasujeme. Jedna osoba navíc. Konec hlasování. Zamítá se ohlas. A nyní se dostáváme k 1.43, to odpada. 1.46 se stahuje, takže 1.47. Pro, proti, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, schváleno. 28 pro, proti, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, schváleno. Kompromis 21, to už je ošetřeno předchozím kompromisem. Tím pádem se dostávám k pozněcímu návrhu 158. Paní Pětikenen, myslím, že k tomu budeme muset hlasovat. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Nyní MP31 a budeme o něm hlasovat. Kone, zahajuji hlasování k 31. Ample. Konec hlasování. Schváleno hlas. Kompromis 22. Pro. Proti. Schváleno. 160, 4 pro. vám. O tom budeme muset hlasovat. 164 hlasujeme pro. Tedy hlasujeme. Dobrá. 1,62 se stahuje. Kompromis 25. Pro, proti, schváleno. Ample 33. Pro, proti, zamítá se. Pozměňovací hlasovací návrh, tento, o tom nemusíme hlasovat, o tomto návrhu. Tak, teď jsme se dostali k hlasování bloku což je nadpis a další aspekty. Budeme o tom hlasovat 30, 34, 35 a 37. Je to jasné? To je celý blok. Spokojeni všichni? Kompromis by kompromis ovšem stále platí. Jenom se změnilo pořadí. Když se podíváte pak na další stránku, vidíte 34, 35 a 37 nejsou v kompromisu, takže to vezmeme jako blok. Takže budeme takto hlasovat, kde pro, proti, schváleno, kompromisní návrh 33, pro, proti, schváleno. Nyní jsme hlasovali o 34, 35, takže Kompromis 24 pro, proti, schváleno. Tím pádem teď 183 pro, i, schváleno. A tím pádem 37, o tom už jsme hlasovali v tom bloku, takže kompromis 26 pro, proti, schváleno. Dostávám se k pozměňovacímu návrhu 39 zpravodaje pro, Proti. Schváleno. Kult 13 odpadá. Ample 35. Hlasujeme. Ample 35. 34 lidí hlasuje, takže vítejte. Zamítá se. 187 odpadá. Takže rovnou ke kompromisu 29. Kompromis 29 pro, proti. Schváleno. A nyní se dostáváme k recitálům, k důvodům mění. Recital 1.56 pro, proti. Ample 1 je v tom zahrnut. 56 empl 1 pro, proti. Schváleno. 2 empl 2 automaticky schváleno vzhledem předchozím. 58 odpadá, 57 odpadá, kult 1 odpadá, 59 odpadá, 60. I 60 odpadá. Dobrá. Ne, ano, 60. 60, pane Moralese. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh. Pro? Proti? Schváleno. 61 MP3 pro, proti schváleno. 62 odpadá, protože byl schváleno. 60, kompromis 1 pro, proti schváleno. Kul 2. Hlasujeme ke kul 2. Konec hlasování. Schváleno ohlas. 64 odpadá, Apple 5 odpadá, Apple 6 automaticky schválen, 65 je nepřípustný, kompromis 2. Kompromis 2, kde pro, proti, schváleno. 67 pro, proti, Schváleno. Pozměňovací návrh 68 a kult 3 pro. Proti. Schváleno. Kult 4 pro. Proti. Schváleno. 70 M plus pro. Myslím, že k tomu budeme hlasovat. 70 M plus 8. Můžete prosím všichni rychle hlasovat. Konec hlasování, takže schváleno. 19 pro, 15 proti. Můžeme hlasovat o 69, takže 69. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Kultura 5. U Kultura 5 hlasujte. Only 32 people voted. Uh, vote is closed. Konec hlasování. Chváleno. 18 proti 15. Ample 9, to už je pokryto na návrh zpravodaje, takže až kult 7 nebo 72. Prověřujeme 72. Musíme hlasovat o 72. Protože to bylo přidáno, není to pokryto, takže 72 pro, proti, schváleno. Kult pro, Proti? Schváleno. Čtyři. To už jsme ošetřili. Kult 8. Hlasujeme. Kult 8. Teď už nás je 35. Přichází další, takže schváleno ohlas. 73 odpadá. 74. 70. 4, pan Weidenholzer pro, budeme k tomu muset hlasovat elektronicky, hlasujeme 74. 35 lidí hlasuje. Konec hlasování schváleno. Ample 11 pro. Takže Ample 11 hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se ohlas. 75. 75 hlasujeme. Konec. Zamítá se. Takže teď se zamítá, protože bylo stejně hlasů 12, Ample 12, Hlasujeme. Konec hlasování. mp 13. zahajuje hlasování. Konec hlasování. Zamítá se ohlas. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? 78. Už byl schválen. Ample 14. Ample 14. Jde pro. Budeme se znovu 14. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Ample eh, 15 sdělené hlasování na žádost SAD. mp 15, část 1 hlasujeme. mp 15, část 1 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Tím pádem dál k 15 Část dvě už odpadá. To je komplikované, ale dobrá. Od 80 odpadá vzhledem ke kompromisu 17, nemůžeme tam hlasovat jako doplňku. Takže 80 jako doplněk. 80 pro? Proti? Schváleno. 6 odpada 80, 82 82. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 17 pro, 17 proti. 83. Zpravodaje pro. Proti. Schváleno. Kompromis 3. A, 84. Aha. 84. Hlasujeme. Konec hlasování zamítá se. Kompromis 3 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 28 pro. Proti. Schváleno. Tím pádem nyní 92 pro. Proti. Schváleno. M plus 17 samozřejmě dohromady s tím. Nyní osmička zpravodaje, kde je pro, kde je proti, schváleno. Návrh 93 odpadá, aha, protože 23 a co jsou vlastně 9. 95 tedy, 95 je neslučitelný jako doplnění, takže 95, kdo je pro, proti, jasně přijato. A nyní se dostáváme k přílohám. A, takže já si myslím, že Takže kompromisní návrh 5. Anex, blok, přijat celý, ano. Takže nyní blok B. Takže 32 eh, na mém seznamu, tedy kompromis 27 nyní, kompromis 27, dílčí hlasování ve čtyřech částech, je to všem jasné? Dobře, kompromis 27 ve čtyřech částech. Část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato, takže nyní se dostáváme k části 2. Hlasujte o části 2. Konec hlasování. Aha, rekordní hlasování přijato. Část 3. Část 3. Hlasujte o části 3. Přijato o tři hlasy. Část 4. Hlasujte o části 4. Konec hlasování. Rovněž přijato. Takže všechno ostatní odpadá. A nyní, myslím si, takže Nyní konečné hlasování nás čeká už, ano, je to tak, dobře, takže nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Ano, hlasujeme o celém, o celé zprávě. Yeah, okay. Well, I'll give the report to the rapporteur first. Uh, are there two more people who want to vote? Huh? Takže ještě tyto dva chtějí hlasovat, nebo ne? Dobře, takže konec hlasování a přijato 30 pro, 3 byli proti. Takže děkuji, děkuji. Pane Chacimaka Kisi. A takže prosím klid, prosím klid. A chtěl bych dát slovo zpravodaji, aby nám eh, řekl, jak chce na to zareagovat a jaké jsou vyhlídky nějaké dohody s radou v prvním čtení, nebo jaký je návrh, jakou strategii přijmout tedy hm, on a Stínovi. Děkuji, pane předsedo. Ano, tato legislativa je strašně důležitá, alespoň pro 10% populace, která má problém eh, vůbec eh, dostat se k veřejným službám, k webovským stránkám. Jsme v situaci, že pokud chceme tedy se dohodnou v prvním čtení, tak máme jenom jednu možnost, to znamená rada. Eh, to o tom chce mluvit, tedy litevské předsednictví o tom chce jednat na pracovní skupině v prosinci a signalizovali, že tak udělají. Řekové, tedy řecké předsednictví, by potom v jednom trialogu v lednu by se pokusili se s námi dohodnout, což je proveditelné, již jsme mluvili o tom s nimi. A právě proto zde parlament nyní vlastně Eh, přijal takovou docela silnou pozici a umožnilo to Řekům, aby o tom jednali a eh, aby tedy se o tom jednalo v pracovní skupině. A potom v únoru první hlasování a druhý štrasburský eh, týden v únoru a poté dohodneme se v prvním čtení a tím to skončí, pokud to tak půjde. A děkuji vám za podporu, protože skutečně to bylo odsouhlaseno drtivou většinou. Dobře, děkuji, ano určitý pokrok byl dosažen, to je pravda. A teď musíme formálně mm, tedy opět eh, se eh, tedy vrátit k výboru, mm, do výboru s tím a, a potom budeme muset i eh, mm, podle toho vytvořit harmonogram a určitě potom já nevím, vypadá to, když to bude všechno připraveno, tak asi bude to připraveno k hlasování až v dubnu, eh, protože, ale musíme to dobře naplánovat, protože tady bude teď vel, eh, velký eh, jaksi ruch kolem všeho, protože i ostatní výbory budou se snažit všechno protlačit do plenárek, tak ještě do voleb. Ano, březen, to je příliš pozdě, takže já myslím, že bychom měli se pokusit eh, se eh, dohodnout na tom v únoru, protože máme dvě plenárky v únoru a takže by to bylo, no Tady jde o to, že k té vaší strategii, tak my tu zprávu máme teď a začneme hned vyjednávat a doufujeme, že se dohodnete s radou a potom finální verze bude k dispozici a budeme hlasovat o, o, o ní tedy jenom jednou na plenárce. Ano, to je vaše strategie, ale tady jde o legislativní eh, normu s eh, radou a oni mi a tady potom je potřeba dva měsíce na přípravu, takže únor, eh, pardon, duben. Je to docela komplikovaná norma, legislativní norma, takže to je ale na vás, abyste rozhodl, jakmile proběhne první kolo s radou, abyste věděl, jaké jsou vyhlídky se dohodnout. Je to jasné? Ano, v každém případě i koordinátoři o tom musí detailně hovořit, protože to je výsada politických skupin přece. A Mm, takže je třeba ten návrh ještě předložit politickým skupinám, tedy formálně koordinátorům. A mm, pokud bude nějaký pokrok, tak vás pozveme na schůzi koordinátorů, samozřejmě s tím, že s tím budou souhlasit všichni stínoví a tam se bude jednat o to vašem návrhu. Aspoň takto ten systém funguje. Andreas Schwab. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte natürlich Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajcům za jejich práci. Především chci poděkovat za poslední hlasování, pokud šlo o zprávu pana Chaci Marky Kase. Naši kolegové, už včera bylo řečeno, že kolega Raškovský je vlastně jmenován ministrem a byl bych velice vděčen, když bychom mohli popřát našemu kolegovi, který tady může být možná dneska mezi námi naposledy. Chtěl bych mu popřát všechno nejlepší v jeho práci jako nový polský ministr a všechno to dobré, co udělal tady v našem výboru. Doufám, že v tom bude moci pokračovat. Přeji mu všechno nejlepší jménem našeho výboru. Well, I'm really delighted that... Tak to jsem rád, že eh, i eh, panu eh, zpravodaji se podařilo dorazit, takže mm, mm, takže vlastně to asi bude Eh, naposledy, co jste v tomto výboru, začal šlituji, ale blahopřeji k novému jmenování. Děkuji. K té zprávě o dostupnosti, eh, přístupnosti, takže eh, vím, že jeden aspoň členský stát to podpoří, podpoří aspoň jeden členský stát, jak to tady vypadá, podpoří urychlenou proceduru a děkuji za léta spolupráce s vámi a v zásadě doufám, že určitě budeme v kontaktu a určitě já se o to postarám, abychom byli v kontaktu. Děkuji a určitě se brzy uvidíme. Uh, so, uh, now we need... Ano, takže máme ještě jedno hlasování, které nás čeká, což je technické hlasování, eh, které se týká eh, stavebních eh, výrobků. A jenom bych vám chtěl říci, že za prvé, jenom do zápisu. Zpráva o harmonizaci a o tlakových nádobách, tedy to bylo, tlakové zařízení to bylo odsunuto, protože probíhají ještě diskuse v radě, paní Stáler mm, dostane slovo a komise. Takže to je vlastně poprvé, to je první eh, Eh, vlastně odsouhlasení delegovaného aktu, které nás čeká a týká se to eh, stavebních výrobků k dispozici na webovských stránkách na internetu. Paní Stáler eh, pracuje velice tvrdě na stavebních materiálech a takže bychom velice rádi, aby nám předala určitá doporučení. Takže dáme i slovo a čeká nás pouze jedno hlasování, tedy nemůžeme, to, nemůžeme předkládat pozměňovací návrhy tady. Ta procedura je taková, že buď odsouhlasíme, buď řekneme ano, nebo ne. Ale nejprve si vyslechneme ta doporučení a potom uvidíme, zdali to odsouhlasíme nebo ne. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To hm, je velice zajímavý proces a já si myslím, že stínoví určitě hodně spolupracovali a hm, můžeme Eh, pouze tedy souhlasit nebo nesouhlasit. Já doporučuji, abychom to odsouhlasili, samozřejmě ponaučili jsme se z celého toho procesu, ale domnívám se, že určitě to, co máme teď na stole, to je ten nejlepší výsledek a doufám, že do budoucna jedna z věcí, eh, o které budeme diskutovat především, když jde o internet, tak my musíme mm, Mm, do budoucna se zabývat tím, jak odsouhlasovat legislativu. To je otázka k diskuzi. Tady ale to, co teď máme na stole, tak já myslím, že to můžeme podpořit a byla bych ráda, aby kolegové odsouhlasili tento návrh. Chce někdo se k tomu vyjádřit? Paní Rule, prosím. Budu velmi stručná. Chtěla bych zdůraznit, že skutečně očekáváme od komise, že v budoucnu takovéto akty přenesené pravomoci budou včas předkládány. Máme za sebou velice dlouhý proces a především malé a střední podniky v sektoru stavebnictví na to dlouho čekali, především pokud jde o měsíce červen a červenec, tam se dlouho na to čekalo, na toto prohlášení. A samozřejmě to také ve vedlo k hospodářským potížím. Proto tedy naše kritika na adresu komise něco takového musí být včas připraveno a to se mělo stát už mnoho měsíců předtím. Yeah. Well, I mean, I think, uh, ano, takže určitě máte pravdu. A mm, rezoluce, o které budeme hlasovat, ano, to potvrzuje. V tomto případě, jak řekla paní Stále také, tak eh, samozřejmě eh, průmysl má na tom velký zájem a proto tady jde o to, abychom to odsouhlasili tak rychle. Tady není žádný důvod eh, to neudělat a mm, ano, v podstatě mm, teď eh, diskutuje se o tom, jak dávat k dispozici informace ano, e, takže samozřejmě třeba na e, všechny detaily, jak se mohou dostat k vám až na chytrý telefon, takže to je e, další věc, tedy aby se všechny ty informace dostaly do public domain, tedy aby se staly veřejné. A potřebujeme hlasovat elektronicky, ano, takže budeme hlasovat o přijetí tohoto delegovaného aktu. Týká se to o poskytování informací na webovské stránce, zde tedy máme 28, mm, ano, nás tady přítomných, máme kvórum. Chce někdo podpořit? Hlasujte, prosím. Dobře, konec hlasování. Mhm, takže 29 pro, 1 proti. Takže, ale v každém případě je to jasně přijato. Je to velice důležité. Děkuji. A nyní Děkuji, děkuji, že jste přišli na hlasování. Byli jste velice efektivní s těmi kompromisy, takže jsme eh, tady měli, dali si hodně eh, času na to, ale začneme v 11 hodin, paní Sehnalová, protože čekáme řečníky. Takže máte Eh, mm, malou pauzu. Já se omlouvám návštěvníkům tady teď, ale my si necháváme více času na to hlasování, kdyby náhodou třeba neprošly kompromisy a podobně, takže vrátíme se sem v 11 hodin na prezentaci. Děkuji.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 Uh, so, um, welcome again, uh, ladies and gentlemen. Vítejte zpět, dámy a pánové. A dostáváme se k um, poslednímu bodu, což je výměna názorů. Tý, týká se to tedy um, systému e-call a typových schválení a již jsme paní Sehnalovou slyšeli, měli jsme zprávu z vlastní iniciativy, před, kdy to bylo asi 18 měsíci, Olgo, před 18 měsíci, nebo kdy jsme měli zprávu, kterou jsme se snažili tento celý proces nastartovat, posunout dál. Vy jste mm, byli někteří z vás už u zrodu celého tohoto projektu v 2003 4 a takže teď se to dostává pomalu k závěru. A nyní eh, máme příležitost vyslechnout některé klíčové účastníky tohoto projektu a vyjádřit se k některým eh, otázkám, které projednáváme ve vztahu k hm, pozměňovacím návrhům, zejména ochrana údajů, dostupnost Galilea a rovněž, abychom se poučili z pilotních projektů, které jsou nesmírně důležité k tomu, abychom přesvědčili ještě ty zbývající členské státy, protože eh, nebudu před vámi skrývat, že určitý počet členských států zatím není ještě úplně přesvědčeno o hodnotě e-callu ve vztahu tedy k nákladům, ale každopádně to se ještě dále osvětlí, až se pustíme do jednání s členskými státy. To povede naše usilovně pracující zpravodajka paní Olga Sehnalová. Již e, samozřejmě pozvu, poz, pozývám na toto slyšení, uslyšíme i od dalších hostů a e, jinak nevím, jestli se dostala instrukce maximálně 10 minut řečnického projevu a pak budeme mít otázky a odpovědi. Do 12 bychom měli skončit. Teď dám slovo paní Sehnalové. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, hosté, v prvé řadě mi dovolte poděkovat za to, že eh, jste přišli, že jste eh, naši spíkři, naši řečníci přijali pozvání eh, na naše zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele diskutovat Eh, otázku skutečně eh, zásadní pro eh, bezpečnost na evropských silnicích a pro užitek který zavedení systému ecall může mít pro evropské občany. My už jsme absolvovali mnoho slyšení a mnoho výměn názorů na toto téma. Přesto jsem měla pocit, že některé otázky zůstávají stále e, nepříliš jasné a proto i po posledním vlastně představení mé zprávy e, k nařízení o schválení typu pro palubní jednotku ecall Eh, když jsem slyšela eh, některé připomínky nebo poznámky eh, vás kolegů nebo stínových zpravodajů tak jsme se rozhodli uspořádat toto slyšení a tedy výběr našich hostů odpovídá přesně těm aspektům které jsem považovala za nutné abychom si tady otevřeně vydiskutovali. jak pan předseda už předeslal Eh, budeme mít dnes tři řečníky eh, a budeme diskutovat eh, jednak téma připravenosti jednotlivých členských států na to aby služba ecall mohla být spuštěna od října roku two thousand and fifteen o tom nám poví koordinátor projektu hero andy rook Eh, uslyšíme stanovisko eh, inspektora eh, na ochranu osobních údajů a uslyšíme otázky nebo odpovědi na otázky které se týkají zapojení systému galileo při spuštění ecall. prvním řečníkem bude evropský inspektor ochrany údajů který vydal v podstatě svoje již druhé stanovisko k návrhu Eh, se kterým jsem jak já tak někteří eh, stínoví zpravodajové eh, pracovali již při podávání pozměňujících návrhů protože je nám jasné že ochrana osobních údajů je velice důležitou součástí návrhu. já proto velice vítám že pan hastings svoje stanovisko zde na výboru představí a že budeme moci prodiskutovat některé jeho závěry Eh, ráda bych připomněla že už od roku two thousand and eleven kdy jsem eh, se ecallem na půdě evropského parlamentu eh, zabývala jednak jako, jako zpravodajka zprávy z vlastní iniciativy tak nyní jako zpravodajka k návrhu nařízení tak požaduji aby ecall byl veřejnou službou tísňového volání eh, která bude založena na tzv. spící sim kartě eh, kterou lze aktivovat pouze v případě spuštění airbagů ve vozidle eh, že se jedná o systém který neumožňuje sledování vozidla nezaznamenává průběžně jeho polohu a ani nelze aktivovat mimo vozidlo také z toho důvodu jsem eh, byla musím říct poněkud překvapena rozsahem doporučení týkajících se privátních a doplňkových služeb protože toto nařízení o požadavcích na schválení typu palubní jednotky se zaměřuje výhradně na veřejný ecall založený na čísle. one hundred and twelve druhým naším řečníkem bude koordinátor pilotního projektu hero andy rook eh, který nás seznámí s tímto projektem a Eh, protože spuštění systému ecall tak aby okamžitě a správně mohl fungovat ve všech členských státech vyžaduje samozřejmě přijetí nejen všech potřebných norem ale také jejich důsledné otestování. od roku two thousand and eleven proto běží ve spolupráci eh, původně nine ale nyní již twenty two států eh, pilotní projekt v reálných podmínkách který ověřuje a testuje společné evropské normy které byly přijaty za účelem spuštění ecall a také připravenost infrastruktury eh, tedy center tísňové linky one hundred and twelve i mobilních operátorů. jako třetí eh, vystoupí eh, zástupkyně evropské agentury gnss paní flamietta diani která je připravena odpovědět na dotazy týkající se připravenosti Galileo na spuštění systému ecall protože podle návrhu komise musí být přijímače v palubních systémech kompatibilní se službami tísňové polohy včetně Galileo a egnos eh, a někteří z vás poukazovali na eh, nepřipravenost těchto služeb eh, takže toto je můj úvod k jednotlivým řečníkům a já bych jim nyní ráda dala slovo k jejich jednotlivým prezentacím. Dobrá, děkuji za velmi jasný úvod. A já vítám pana Hostingse na našem zasedání. On nás navštěvuje již řadu let. Děkuji mu za výbor, za ucelenou analýzu, kterou nám dal ke každé složce, ke každé kapitole, kterou jsme se zabývali. Takže já vás, já vás s radostí vítám a dávám vám slovo. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo, je to vždycky potěšení pro mě. Já sice sem nechodím eh, často, ale tady to je dobrá příležitost. Nejprve bych měl říct, že jeden z hlavních úkolů eh, ochránce osobních údajů je poskytovat rady k nové legislativě, která se dotýká ochrany osobních údajů a vlastně je to povinnost komise vždy jakékoliv návrhy tohoto typu předkládat našemu úřadu, abychom je z tohoto pohledu vyhodnotili. Z pohledu tedy ochrany osobních údajů. A právě proto v tomto případě, tam, kde je evidentní vztah s tímto tématem, tak proto jsme na konci října předložili stanovisko a také bych měl i zmínit, že i ve výboru Libe teď probíhá diskuse na stejné e, téma, ale e, já jsem si řekl, že spíše bych měl jít tedy tady do toho hlavního výboru, než do výboru Libe, kam chodím často. Spravodajka již zmínila ten vztah s ochranou osobních údajů. Ano, ne všichni to hned tak na první pohled vidí. Takže to bych měl zdůraznit. Není to evidentní na první pohled. E-call. Ale soukromý e-call a ty služby s přidanou hodnotou, které postupně se budou přidávat na stejnou platformu, o kterých hovoří i v různých těch paragrafech návrh, tak to povede k tomu, že se budou schromažďovat údaje o tom, kde se nachází dané vozidlo, tudíž i řidič a pasažéři tedy lokalizace, a, e, takže to jsou mm, citlivé údaje. I když původně e, tato norma má pomáhat e, při nehodách, tedy v naléhavých situacích, tak je to součást infrastruktury, což nezbytně povede k tomu, že budeme moci stanovat pozice. A, takže bude to obsahovat citlivé informace, ať jde o ty privátní e-cally, to je součást platformy, ať jde o zvláštní zdravotní službu a další služby přidané hodnoty s další přidanou hodnotou, které se na tu platformu budou dodávat. A toto tedy vede mě k prvnímu závěru. A to, že k těm osobním údajům, které se budou zpracovávat, což nezbytně nastane a v podstatě již k tomu dochází, protože eh, teď se to již dobrovolně tento systém využívá, tak my máme směrnici na ochranu osobních údajů a i se to samozřejmě implementuje v členských státech, takže tato směrnice bude se zde aplikovat i na tyto případy a i ta pravidla s tím spojená. Tento návrh ale eh, dělá něco velice důležitého v tom smyslu, že od dobrovolného čísla 112 přechází k povinnému e-call 112, povinnému číslu 112 a vlastně zajišťuje, nebo za, že všichni výrobci motorových vozidel budou toto poskytovat eh, a přitom budou respektovat ochranu osobních údajů. Takže to je příklad, že to tak bude nastaveno již v tom motorovém vozidle předem a mělo by to být efektivní. Jak ukazuje stanovisko, tak tam jsou určité otevřené, nevyřešené otázky. Chci, abyste si uvědomili, že kdykoliv komunitární zákonodárce na základě článku 114, tedy eh, eh, vnitřní trh, pokud se přijme nějaké opatření, které má důsledky na ochranu osobních údajů, tedy může to být eh, nějakým způsobem intruzivní, tak i e, taková legislativa musí obsahovat určité pojistky proto, aby základní práva a obecné principy komunitárního práva byly dodržovány. I když je zde právním základem 114, e, článek 114, tak musíme i se podívat na dopad článku 7.8 e, Eh, charty a článek 60 smlouvy o fungování Evropské unie. To znamená, že mohou nastat dvě situace. Pokud ty, eh, ty, a, ty pojistky nebudou adekvátní, tak může dojít k tomu, že eh, legislativa bude napadnutá v tom, z toho titulu, že není v souladu se smlouvou a potom operátoři, kteří budou používat tyto platformy, tak budou muset řešit velké problémy, které Eh, by těžko mohli řešit, pokud nebude ta legislativa pro ně jasná. Tak to je ten náš důvod. To ne, že bychom chtěli se chovat nějak radikálně. Ne, my chceme, aby trh skutečně poskytoval ty správné služby, které se budou poskytovat na této zásadní infrastruktuře. Preambule a různá ustanovení hovoří o této dimenzi, ale já nebudu opakovat teď všechny detaily ze stanoviska ale zásadní pro nás je, že návrh, tak jak je připraven, se zaměřuje v zásadě pouze na veřejné číslo e-call 112 a i se tam jak, jak si odkazuje částečně na privátní e-call, ale jinak tuto oblast neupravuje. Takže zásadní otázka je, zdali budeme stáli mm, tedy, zde bude souhlas, aby tyto služby takto se poskytovaly nebo ne. To znamená, eh, to znamená, eh, že tedy eh, budeme moci tedy z definice se bude zjišťovat automaticky pozice motorového vozidla a podobně. Takže to jsou otevřené otázky pořád. A já si, je zásadní je tedy, aby ten návrh tedy Eh, tedy eh, stanovil základní pojistky, opatření eh, pro informovaný souhlas, aby byla povinnost dát informovaný souhlas. Takže, takže to znamená, proto, aby někdo mohl dát informovaný souhlas, tak musí být řádně informován proto a to by se mělo vztahovat na ty další dodatečné služby jakožto minimální předpoklad. Ustanovení, která umožňují, že třeba se bude, eh, jak je to s tím tedy sledováním eh, pozice motorového vozidla a podobně, to je článek 6.1, tak eh, zde by tyto podmínky, které se aplikují tady, se měly vztahovat i na ty ostatní služby ostatní aplikace. Já. Pokud tyto zásadní prvky by ale byly pouze upraveny v delegovaném aktu, tak to bude problém, protože akt přenesené působnosti se může zabývat pouze nepodstatnými aspekty, tedy ne, eh, nemůže se zabývat něčím, co není obsaženo v nařízení samotném. Takže to je můj klíčový požadavek, tedy informace, požadavek souhlasu a ideálně, kdyby ty informace se poskytovaly v dokumentaci, která by byla k dispozici na palubě motorového vozidla, a asi mě, málo kdo to kdy čte. Většina lidí taková po naučení nečte. Určitě většina z nás by si to stejně nepřečetla. No tak potom to znamená, že ty informace nedostaneme. No, takže tady asi eh, potom Eh, když si to zapnete, tak to znamená, že teď hovořím o normálním GPS, eh, to znamená, hm, chcete, se, chcete udělat eh, to a ne to, tedy jakou službu si chcete zapnout, chcete, aby vaše vozidlo bylo vysledovatelné, chcete nebo ne. Takže zavést sem před požadavek, zákonný požadavek s tím, že zde může skutečně nastat velké riziko mm, porušení ochrany osobních údajů, tak to by bylo špatné. Takové riziko je třeba vyloučit. A ještě dovolte další věci, které chci zmínit. A to je, eh, to znamená eh, eh, zakázat tedy to vysledovávání motorových vozidel pro ty různé tedy služby s přenou hodnotou, komerční a potom a dále e, data, která je třeba uchovávat a po jakou dobu, potom e, za jak zabezpečit zpracování údajů, to je otázka homologace té technologie, která bude zabudována e, v motorovém vozidle. Zde by také bylo třeba to nějak rozpracovat. Zde se hovoří o tom, že to jsou tedy aktuálně do nejlepší technologie a tak dále. A potom určité i e, ustanovení o tom omezení přístupu k údajům. Ono je velice snadné se zde odkazovat pouze na obecné principy, které se budou aplikovat samozřejmě, ale bude se to potom implementovat v různých státech trochu různým způsobem a proto je třeba zajistit konsistentní přístup. A proto by se to tady mělo zmínit, e, aby to byla součást homologace, tedy třeba toho zařízení a potom nakonec zde jsou dvě alternativy, jak na to. Já, eh, ty, je třeba provést další kroky. A teď jde o to, do jaké míry to nařízení by mělo být detailní. A potom je třeba vyslat jasný signál, pobytku, nejenom v preambuli, ale v té normativní části eh, nařízení. Je třeba to uvést tak, aby národní regulační orgány skutečně věděly a mohly poskytovat eh, guidance, to je tedy článek 29. A tak, aby ty národní regulační orgány skutečně mohly potom eh, poskytovat rady průmyslu a my jsme eh, dostali takové požadavky od průmyslu, od výrobku, výrobců. Oni řekli, že by to mělo být jasnější. Oni potřebují vědět, jak to mají dělat. A já bych tedy byl proto, abychom překročili tu hranici, abychom to vyřešili, upravili to tam, tyto detaily a s tím, že potom ty eh, národní regulační úřady by podávaly jasná doporučení, guidance, aby, eh, protože abychom pomohli výrobcům, aby věděli, jak tento problém řešit. Děkuji. Já vám rovněž děkuji za vaši jasnou prezentaci a za pragmatický přístup na závěr ohledně toho, jak by se to dalo řešit, což je něco, o čem se bavíme i mezi sebou. To teď říkáme jako jeden ze stínových zpravodajů. A takže všechny otázky pak zohledníme nakonec. Pak budou samozřejmě některé se možná budou překrývat a podobně. A samozřejmě, jak říkala Olga, je důležité, aby si lidé uvědomili, do jaké míry ty první fáze um, implementace uh, projektu jsou důležité. Takže ten uh, název Hero je tady skutečně uh, případný. A takže dnes je den hrdinů, takže to se hodí. Já vás eh, vítám a těším se na váš eh, příspěvek. Děkuji, že, dnes, že tu dnes mohu eh, vysvětlit projekt Hero. Budu se zabývat tím, jaké jsou cíle tohoto projektu, jaké technické oblasti řešíme a jaký je časový rámec, časový harmonogram aktualizace ohledně statusu těch 15 pilotních míst, která fungují a některé postřehy, které jsme získali za tři roky zkušeností provozu e přímo v terénu. Pro ty z vás, kdo si nejsou vědomi toho, jak e funguje, tak představím stručný přehled. Jednoduše, máme mobilní technologii eh, přímo ve vozidle, která může eh, kontaktovat mobilní síť v případě, že dojde k nějaké události, která manuálně nebo automaticky eh, spustí toto fungování a vyšle malé množ, malý objem dat eh, na kontaktní bod, který je Eh, rozšifruje a umožní komunikaci s tím vozidlem. Čili to je e-call, jednoduše řečeno. Veškerá volání, která eh, řešíme, probíhají prostřednictvím sítě 112. Žádné soukromé hovory. Nic, do čeho by vstupovaly třetí strany. Takže to by mělo být jasné. Dobrá. Teď eh, tady to je prospekt, prospektus našeho Eh, naší iniciativy skončíme v prosinci příštího roku. Máme 15 pilotních míst, která fungují napříč Evropskou unii a eh, v, také v některých um, asociovaných zemích. Dostali jsme 8 milionů eur financování, je to 50% míra financ, spolufinancování, čili je to určitý eh, závazek eh, partnerů, kteří se k tomu připojí. Máme 82 partnerů celkem, včetně pilotních míst. Kromě toho, po uvedení druhého projektu Hero nás oslovila řada členských států a asociovaných zemí, které si uvědomili, že e skutečně bude existovat a že potřebují pomoc, aby pochopili, co to e-call je, jak funguje a aby přizpůsobili svoji mobilní architekturu a bezpečnostní um, architekturu, aby um, zejména ty, ty potom body, které budou reagovat na ty signály. Rusko má podobný systém a my s nimi spolupracujeme. Toto jsou eh, ta pilotní místa. Izrael na mapě není, eh, nějak se nám ho tam nepodařilo vměstnat a tato mapa se však poslední týden změnila. Připojilo, připojilo se také Irsko jako partner, eh, k, asociovaný partner. Oni chtějí asistenci, aby eh, chápali kompatibilitu ze vlastní telefonní sítí. Takže toto jsou cíle projektu Hero, Hero 2. Hero 1 byl spíše akademický ve svém přístupu, když jsem eh, do projektu vstoupil na začátku Hero 1, tak jsem eh, to upravil tyto cíle a tak, aby to bylo maximálně jednoduché. Chtěli jsme ukázat, že eh, řešení Hero se dá rozšířit i na panevropské měřítko, abychom přispěli k jemu širšímu přijetí a abychom připravili infrastrukturu napříč evropskými státy, abychom posílili investice do e a abychom eh, také přispěli k širšímu přijetí výkolu, což se dělo eh, díky eh, těm asociovaným státům a místům. Když jste slyšeli diskuze o různých druzích e které existují, naším primárním cílem je řešit panevropský e založený na 1.1.2, který se má zavíst do října 2015 u třídy M1 a N1 Eh, u těchto vozidel tedy. Jsou to cez, eh, až do osmi eh, míst a N1, které mohou nést až 350 kg. Ovšem komise, chtěla bychom byli ještě trochu odvážnější, takže jsme pracovali ještě dál. E-call 4, to jsou nákladní vozidla, i ta, která převáží nebezpečný materiál, dvoukola, vozidla, protože ta jsou velmi eh, riziková často. Dále jsme se zabývali lokalizační technologií se spoluprací, ve spolupráci s kolegou po mé levici. Zabývali jsme se kompatibilitou s různými navigačními systémy a také přeshraničně, tak aby když je spuštěn e-call 112, aby byl přesměrován do správné země a správného PSAP. Um, a dále víme, že existuje asi 230 milionů vozidel registrovaných na evropských silnicích. Zavedení panevropského e-callu bude začátkem cesty, ale bude trvat, než eh, přestane tato legislativa platit pouze pro nová vozidla, čili bude to pouze pro nová vozidla. Je to eh, něco, čím se zabývají mi kolegové Bulharsko a Rumunsko, kteří si uvědomí, uvědomují, že je tady tedy problém s obměnou flotil ve svých zemích a kteří chtějí zajistit, aby všichni občané měli možnost používat pan evropský celoevropský e-call. Osvědčení a osvědčování a služby, to je další důležitá věc. Pokud jde o certifikaci, musíme zajistit, aby celoevropské zařízení, které bude v těch vozidlech, fungovalo po celou dobu životnosti vozidla. A členské státy se musí postarat o to, aby nebyly žádné falešné telefonáty, falešná volání, aby to vždycky bylo z těch správných důvodů, nikoli z nesprávných důvodů. Máme také jasnou pravomoc, pokud je dva, o 272 ECI, eh, revidování veřejných standardů i kolu a tato práce rovněž pokračuje. Teď, když se podíváme na časový horizont, tak eh, Hero 1 dokončil veškeré testování. Nyní píšeme závěrečné zprávy. A pro Hero 1 budeme mít eh, rovněž tedy závěrečnou zprávu, takže Hero 1 nalevo. Chorvatsko. Testování dokončeno. Tato země je nyní připravena na ICO. Je připravena zahájit fungování e Česká republika. Testování dokončeno. Země je připravena. Finsko. Testování dokončeno. Bylo odvedeno hodně práce i s, spolupráce s Ruskem. Čeká se na nový systém PSAP, který bude zaveden v roce 2015. Všechny parametry jsou dokončeny a všechny, všechna nabídková řízení a tak dále. Ovšem znamená to, že i Finsko bude rovněž připraveno. V Německu je testování dokončeno, ale eh, je tam nesmírně komplexní situace je tam celkové modelové řešení v, jednom, v jedné oblasti Německa, kde by bylo možné přistoupit k implementaci, stačilo by přistoupit k interním rozhodnutím v Řecku. To asi chápete, Řecko zažívá výrazné problémy v průběhu jak letošního roku, tak předchozích let, ale s potěšením mohu říci, že komise přistoupila k šestiměsíčnímu prodloužení pouze u Řecka. Nyní tedy testují toto šestiměsíční prodloužení, po kterém budou rovněž připraveni. Itálie dokončila testování, má model, který může být použit napříč Itálií a region Piemont má mít e, novou revizi pro služby 1.1.7 v Itálii. Nizozemsko rovněž dokončilo testování a chtějí přistoupit k zavádění. Tam už je jenom politické rozhodnutí. V Rumunsku je testování dokončeno a Rumunsko je naprosto připraveno na celém území. Ve Švédsku rovněž proběhlo testování a i tam se čeká na politické rozhodnutí. Čili to je konec Hero 1. A toto jsou ty statusy, které jsme oznámili Evropské, budou oznámeny Evropské komisi v únoru. Hero 2 se blíží ke konci prvního roku. Hero 2 se poučil z Hero 1 a postupujeme trošku jinak. Všechny členské státy v Hero 2 musí zajistit mobilní síť, v níž může probíhat testování. A k tomu důvodu se dostanu za chviličku. Všem, je tu určitá eh, důležitá výhrada členských států, která se týkala zátěže na ten eh, bod, který má reagovat, zvláště eh, pokud dojde k některým eh, nemístným telefonátům, telefonát, nesprávným telefonátům. Belgie a Španělsko testují architekturu, která bude prověřovat e-call na základě 1.1.2 a pak ten belgický systém je soukromý, ale je licencován belgickou vládou. Bulharsko zakouší určitá, určité prodlevy vzhledem k vnitřním pravidlům pro udělování zakázek, ale testují. Dánsko mělo určité prodlevy v testování a problém s přístupem k, k PSAP, ale jsou jedinou zemí, která bude specificky testovat tu uh, spící SIM kartu. To je důležitá součást testování, protože spící SIM karta bude klíčová pro fungování kolu, protože tedy netrekuje, ne, nesleduje průběžně polohu. Lucembursko, tam už funguje PSAP, testují, testují i celoevropský e-call. Španělsko rovněž testuje a Turecko začne testovat. Um, a pak standardizace na to nemáme čas. Takže tolik mé postřehy z těch dvou projektů. Členské státy, zahrnující členské státy HERO, čekají, až legislativa se dál rozvine, až se dál posune, čekají, až skončí legis- toto, eh, tento legislativní proces, protože potřebují mít jasno, pokud jde o znění týkající se uh, um, typového schválení, protože zatím um, to ještě nebylo dost jasné. Mobilní sítě, ty jsou klíčové pro celoevropský ICO um, a um, samozřejmě, že GSM a podepsali memorandum. Um, ovšem, když se dostaneme na úroveň členských států, tak je to ty situace trochu jiná. Ministři, ministerstva musí spolupracovat až pět ministerstev uh, do toho může být zapojeno a musí spolupracovat mezi sebou, aby se standardizovaly všechny postupy, které budou spuštěny v rámci e-callu. A konečně potřebujeme eh, také komunikovat celou eh, tu historii e-callu občanům. That's very helpful and um, I think we'll... To skutečně bylo velice užitečné a určitě potom budou nějaké otázky později, především na téma technologie, jak jste řekl, eh, takže eh, ta eh, slípící, slí, spící SIM karta, která není registrována v mobilní síti, takže to hm, určitě bude něco i na pana Hastingse. Ale hm, další důležitá část e je geografická lokalizace, takže to bude teď další téma. Děkuji, pane předsedo, za možnost vám vysvětlit, jak to vypadá s e-call a lokalizací a jak je to s systémem satelitní navigace, tím evropským, tedy EGNOS a Galileo. Za prvé, já e, jsem tedy inženýrkou specializovanou na tedy vesmír. Někdy vím, že e, používáme spoustu e, formulací a zkratek, <laughs> které pro lajky jsou nesrozumitelné. Já se pokusím se tomu vyhnout, ale omlouvám se předem, když někdy to bude znít divně pro vás. Please. So, first of all... Za prvé chci vám připomenout, proč Tedy přesná a spolehlivá lokalizace znamená zachránit životy. Stanovit přesné místo e to pomůže potom těm tedy zdravotním a jiným záchranným službám rozhodnout, jaké zdroje tam poslat jak pomoci. Přesné informace o tom, jak hm, zajistit přístup k místu, to může radikálně i snížit čas na ten zásah. A nakonec v případě těch tedy Eh, silent calls, tichých hovorů nebo volání a nedostupnosti hlasových služeb, tak tam je to velice důležité tedy potom přesně znát lokalizaci. A jak tedy Evropa přispívá k satelitní navigaci? My máme EGNOS a Galileo na to. Jak jsem řekla, to jsou eh, i ty technologie, které jsou eh, obsaženy v nařízení pro účely typového schválení, tedy honologace. Takže stávající systém je americký systém GPS. To je to, co používáme v autech nebo v mobilních telefonech. EGNOS ale má zlepšit přesnost GPSky a má i e, lépe tedy e, e, zajistit lokalizaci a zlepšit signál. Mm, existuje to, od, již takto to funguje od roku 2009 a je to zdarma. Galileo to je globální navigační systém, evropský systém, který je plně kompatibilní s GPS, to znamená satelit Eh, Galileo mm, se může používat vlastně jako další satelit navíc eh, spolu s GPS. Takže nemusíme čekat na eh, tu plnou konstelaci toho systému, již teď může být prospěšný uživatelům. A mm, potom služby, které fungují na Galileo tak ty by měly začít ke konci roku 2014 a otevřená služba také bude zdarma. A nyní pár příkladů jak EGROS a Galileo mohou zlepšit eh, tu eh, lokalizaci. Za prvé, třeba mm, vzdálené oblasti na venkově někde. Samozřejmě tam přesnost pozice je velice důležitá. Třeba když jsme schopni udělat rozdíl, zdali došlo k nehodě na silnici, na komunikaci nebo mimo komunikaci, tak to je přece důležité, protože to má velký dopad potom na typ zásahu a na e, závažnost nehody. A třeba případ, příklad měst, městských aglomerací. Zde tam Eh, my, eh, tam se může stát, že třeba hm, tam eh, v některých místech není signál kvůli budovám vysokým a tak dále, takže proto je dobré dát dohromady GPS a Galileo tedy, a aby se hodně zvýšila dostupnost signálu a přesnost lokalizace nehody. A nyní se pokusím, pokusím odpovědět na otázku, pokud tento systém, tato infrastruktura Unie EGNOS a Galileo, který kdy začnou fungovat. Pokud jde o EGNOS, jak jsem řekla, tak ten je funkční od roku 2009. Tady vidíte tiskové komuniké z 1.10.2009. Je to e, zpráva Evropské komise, kde se ozna, e, oznamuje, e, že EGNOS začne být funkční a ten systém tedy je plně funkční od té doby. Evropská komise DG Enterprise i provedli studii v roce 2009 až 2011 a vyhodnotili eh, eh, výhody systému EGNOS pro účely různých aplikací. Tyto výsledky byly prezentovány již několikrát a eh, veřejnost je obeznámena. A teď Galileo. Galileo takže je připraven a nyní máme čtyři satelity které obíhají a které již jsou součástí té eh, operativní rodiny satelitu a 12. Mm, října 2012 byly tedy vypuštěny a i eh, máme nezbytné průmyslové smlouvy, které byly podepsány pro výrobu 26 satelitů, tedy se na nich pracuje a tato služba by měla začít plnohodnotně fungovat od roku 2014 na konci roku 2014. Pardon. Takže toto teď je doba velice zajímavá, protože Galileo již začíná přenášet navigační signál a po celém světě tedy začíná přenášet signál a ve stejný den řada eh, tedy expertů z z průmyslu, tedy od výrobců a i vědců, tak začali mm, mm, mm, testovat Galileo a e, zjistili, že ten signál je vynikající pro účely navigace a lokalizace. A nyní otázka. Zdali tyto systémy nebo tato infrastruktura je použitelná i pro zařízení e-call? No, tedy, eh, tedy navýšení počtu satelitů, tedy EGNOS je součástí této rodiny satelitů a to je již mm, Ehm, normální věc, která se používá pro ehm, automobilový provoz. Takže tam ehm, v podstatě již je to, se to stává normou. Většina lidí má smartfony, chytré telefony a my jsme si provedli tedy analýzu, mm, zda e, GPS World e, provedl analýzu, to je skutečně mm, zdroj s velkou reputací a my jsme vypočítali, že tento rok, tento rok 45, 40% mm, těch terminálů, e, které jsou kompatibilní, Um, funguje a 60% funguje na základě EGNOS a ten počet se zvyšuje a mm, takže počet eh, těch eh, receiverů, těch terminálů, které jsou kompatibilní s Galileem, se zvyšuje každý rok. A mm, takže infrastruktura již je k dispozici. Ale abychom to všechno ještě urychlili, usnadnili, tak v létě po té, co bylo předložen nařízení, tedy návrh nařízení, co byl předložen, tak jsme otevřeli možnost, eh, aby výrobci těch terminálů, těch čipů, tedy ty firmy, které jsou na začátku, ty, kteří vyrábějí ty čipy, které potom se zabudují do toho zařízení, tak aby eh, se obrátili na naši vesmírnou agenturu. Takže my zde máme experta, eh, který je expert na navigaci a tam jsme začali testovat eh, to, zda ty čipy skutečně jsou kompatibilní s Galileo a většina výrobců z různých regionů po celém světě, z Evropy, z Ameriky, z Asie se spojili a začali připravovat testovací plán, ten již je hotový a začneme testovat ty čipy v lednu. A to je způsob a právě, abychom dali toto naše know-how k dispozici výrobcům. Da, také jsme udělali další krok. A další krok je, že jsme konsultovali hm, průmysl v létě. Ano, hm, hm, výrobci mm, toho zařízení eh, v motorových vozidlech, včetně těch čipů, které testujeme, tak eh, ti výrobci řekli, že potřebují podporu, aby mohli otestovat to zařízení, již hotové zařízení jako takové. Takže my jsme jim dali tu možnost a mohou spolupracovat se Společným výzkumným centrem Evropské komise v tomto a zveřejnili jsme i e, výběrové řízení e, pro výrobce těchto zařízení e, v motorových vozidlech, aby mohli otestovat si svoji kompatibilitu, pokud budou chtít. A nyní tedy klíčové prohlášení, které chci vám říci. To znamená, že e-call určitě bude hodně profitovat z nových možností, které dává GNSS, jak jsem řekla, EGNOS, EGNOS je velice přesný, pokud jde o lokalizaci a Galileo také tedy je velice eh, eh, eh, dobrý systém především pro městské aglomerace a do budoucna na systému ECOL budou moci fungovat i další služby s přidanou hodnotou. Tyto možnosti již jsou na trhu, ale je třeba to specifikovat na základě požadavku spotřebitelů. A je třeba tedy, eh, eh, aby ty eh, zabudované e-call systémy obsahovaly nový GNSS a tím se i zlepší výkonnost a poměr nákladu a výhod po dobu životnosti motorového vozidla. A samozřejmě my budeme spolupracovat s, s, pro, s projektem HERO a budeme tedy Eh, budeme tedy se inspirovat jejich radami právě pro účely tedy eh, testování. Eh, já doufám, že moje prezentace nebyla příliš komplikovaná. Děkuji. Bylo to jasné, samozřejmě, protože my tady často neslyšíme o Galileu, protože to zodpovídá výbor pro průmysl. Nyní budeme mít určitě otázky. Paní Sehnalová sama chce určitě položit nějakou otázku, jakožto zpravodajka, paní, ještě paní Ryle, pan Šváb. Chcete začít, Olgo? Takže nejprve pár otázek v bloku a pak vyzveme panel, aby na tyto otázky reagoval. A samozřejmě mohou eh, klást otázky vzájemně, vzhledem k tomu, že tady máme skupinu expertů. Máme tu i komisi, takže pokud někdo za komisi rovněž se chce zúčastnit naší diskuzi, dáme jim slovo. A, takže paní Sehnalová začne jakožto zpravodajka. Děkuji všem našim řečníkům za, za prezentace. E, já bych měla e, několik drobných e, dotazů a Eh, jednu spíš takovou poznámku. Eh, moje dotazy budou směřovat na Andyho Ruka. Eh, z jeho prezentace jsme dostali přehled, jak vypadá situace v jednotlivých zapojených zemích. Chtěla bych se zeptat, jestli má přehled o tom, jak vypadá situace s připraveností v zemích, které nejsou zapojeny do pilotního projektu Hero. A můj druhý dotaz v podstatě se týká toho, eh, my voláme po zavedení služby od října roku 2015. Máme samozřejmě některé eh, pochybnosti o tom, nebo někteří kolegové mají pochybnosti o tom, že je to eh, datum, které je splnitelné nebo dosažitelné, takže to je v podstatě můj druhý dotaz, jak se na to, jak se na to dívá ze zkušenostech, po zkušenostech sám. A ta poznámka, se bude týkat přirozeně eh, eh, vystoupení pana, pana Hastingse, eh, protože myslím, že bychom měli znovu a znovu opakovat rozdíl mezi veřejným e-callem nebo veřejnou službou e-call založenou na 112, které odpovídá vlastně rozsah tohoto, tohoto nařízení a privátními a e, dalšími službami, které jsou mimo rozsah tohoto, tohoto nařízení. A e, samozřejmě, že poznámky, které se týkají e, ochrany, ochrany dat, které pan Hastings poslal ve svém, ve svém vyjádření v říjnu, myslím, že jsou velice relevantní. Velmi za ně děkuji a myslím, že jsou pokryty Eh, pozměňujícími návrhy, zejména ze strany paní Rile eh, i našeho zpravodaje, kolegy Fose, eh, který je zpravodajem ve, ve, výboru, ve výboru Libe. Řadu z nich jsem podávala i sama jako, jako zpravodajka, na čem se Eh, nicméně určitě nezhodneme eh, je mm, eh, rozšiřování toho nařízení právě tady na ty služby třetích stran a na na otázky, které se týkají otevřené platformy a, a těch takzvaných added value services já si myslím že je možná dobré, dobré říct že e, jsou skutečně mimo rozsah tohoto e, e, nařízení a pokud se bavíme o otevřené platformě tak já bych chtěla upozornit na pozměňující návrh v podstatě je to číslo nine v úvodním ustanovení který si dovolím citovat jelikož zavedení vyžaduje technické i právní zázemí. komise by měla na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami bez prodlení zhodnotit všechny možnosti s cílem podpořit a zajistit otevřeně přístupnou platformu a případně předložit legislativní návrh pro dané účely. takže pokud se o tom budeme někdy bavit bude to na základě legislativního návrhu který samozřejmě musí zahrnovat všechny připomínky také e, z hlediska ochrany, osobních údajů pozměňovacím návrhu číslo six e, který jsem také předložila jako zpravodajka Eh, říkám toto jakékoliv doplňkové služby by však měly být navrženy tak aby řidiče nerozptylovaly a měly by splňovat jasné normy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů a soukromí. tyto služby by měly zůstat pro zákazníky vždy dobrovolné a tím se eh, vlastně dostávám i, tě, i k těm privátním e-callům, kde též znění vlastně eh, platí, platí i pro ně. Vždycky musí být na zákazníkovi, zda se rozhodne využít jakýkoliv, jakoukoliv privátní službu nad rámec tady toho bezpečnostního systému, systému e a samozřejmě, že pokud tak učiní, musí být seznámen se všemi jeho funkcemi e, a možnými dopady na ochranu osobních údajů, e, to je e, jasné a samozřejmě, že na to v textu pamatujeme ráda bych ještě možná poznamenala jednu věc prostě ty privátní systémy jsou v současné době nabízeny informace o poskytování dat jsou vlastně součástí eh, smluvních podmínek nebo smluvních ujednání mezi, mezi výrobcem a, eh, a spotřebitelem. myslím že zazněla tady jedna velmi důležitá věc z úst eh, andyho ruka což jsme v podstatě o, o té jsme, o té jsme v těch svých nebo v, nemluvila jsem o tom v tom svém úvodním příspěvku spící sim karta na které je založena služba, veřejná služba e není registrována v mobilní síti, neumožňuje sledování vozidla. To je, myslím, eh, hmm. prostě to základní poselství, eh, na kterém bychom skutečně měli rozlišit eh, tyto, ty, tyto, různé, tyto různé systémy. Takže děkuju. Um, and... Ano, pan Šváb má dotaz. Pane předsedo, já jsem si eh, vyslechl tyhle ty všechny příspěvky a považuji je za velice výhodné a výborné. Chtěl bych říci to, co paní Sognalová řekla na závěr. Především se jedná o toho inspektora pro ochranu dat. Jestliže tady k tomu zohledním, co bylo řečeno, Pan Hastings, vidíte nějaký problém v úpravě, kterou můžeme udělat, že by tady byl nutný telefonát, který by probíhal z vozidla, které bylo součástí nějaké do, eh, dopravní nehody, že by to tedy probíhalo po dvou trasách, anebo by to bylo výlučně v těch případech, když se tento mechanismus uvede do chodu eh, po spuštění zavedení airbagů. To je tedy moje otázka, zda to tedy bude ta ochrana dat nějak, nějakým způsobem dotčena. Um, any other Ještě někdo má dotaz? Já bych měl pár bodů. A paní Rule. Mikrofon pro paní Rule, prosíme. Okay. Um, I just wanted to, you know... Ano, takže já jsem jen chtěl navázat na paní Sehnalovou ohledně členských států, které zatím eh, nepokročily do té fáze testování. Zůstávají tady členské státy, z nichž největší možná je Spojené království, v nichž státní úředníci nejsou zatím přesvědčeni ohledně přínosu versus nákladu tohoto systému. Takže jak to vypadá z, z těch vašich zkušeností, jestli k tomu můžete něco dodat, doplnit, jestli máte nějaké nové poznatky. Je to takový ší bod, širší poznámka ohledně toho, jestli máme teď více informací. A z prezentace paní Diany, jenom jsem si chtěl, chtěl zeptat, vedli jsme diskuze a obdrželi jsme také vstupy něk- některých subjektů v tom smyslu, že požadavky pro zapracování systému Galileo zatím ještě nebyly splněny nebo nejsou k dispozici a to znamená, že ten časový harmonogram je tím pádem nerealistický. Ale z vaší prezentace mám pocit, že s tím nesouhlasíte. Chci jenom, abyste potvrdila, že to tak je, nebo jestli si myslíte, že Eh, že tedy ta formulace je v pořádku. A ještě chci připojit vlastní perspektivu eh, k otázkám na pana Hastingse. Já myslím, že to, co on řekl na konci, to znamená, že jednoznačně je potřeba explicitnějších pokynů, pokud jde o všechny aspekty týkající se ochrany dát, e-call je velmi specifický systém, který eh, ve těch, pokud jde o ty veřejné, ten veřejný aspekt, je to naprosto anonymní, protože ten signál není žádným způsobem navázán na jedince. Nebo ten systém vlastně neví, kdo řídí to vozidlo, případně kdo jsou jeho Eh, kdo jsou, jaké, jaký, jaký jsou v něm cestující. Tudíž by to neměl být um, problém, který by spadal do jeho působnosti. Ale chápu, že jsou tam širší otázky související s fungováním dalších palubních služeb. Eh, teď otázka je, do jaké míry to pak může substituovat tento anonymní systém a také v kontextu tedy toho, té aktivace airbagy, protože to je důležitá hodnota tohoto eh, systému. Eh, Neboť eh, když jsme slyšeli prezentaci českého pilotního projektu před několika, před nějakým časem, tak ty signály z toho auta jsou poměrně komplexní signály neboť jsou navázány na počet airbagů, jestli to ze strany nebo jinak, ten, ten náraz, čili to určitě trošku závažnost toho, ehm, toho té nehody. Je tady v to, je to více technologicky komplex, komplexní, ale je tu eh, každopádně eh, tedy jedna celková záležitost ohledně palubních systémů. Většina sledovacích systémů, jako třeba GPS, které nás v podstatě sledují, kdy dostáváme eh, živé informace o dopravě, tak tam musíme vždycky přijmout eh, podmínky, musíme tedy stisknout tlačítko, že jsme si to přečetli a eh, vyjádřit souhlas. A tady jsou širší otázky, které tolik nesouvisí s ochranou údajů, ale třeba s předáváním těch eh, informací o opravách, kde, kde je přímý, kde by podstatě přímý vstup eh, nějakému obchodníkovi mohl v takovém případě eh, trošku obcházet eh, tu anonymitu nebo přístup, který, k, pokud jde o typové schvalování, přístup k těm informacím o, o opravách. Já tedy sice chápu um, určité Eh, obavy eh, inspektora na ochranu osobních údajů, ale si myslím, že naším úkolem je předložit kvalitní návrh toho veřejného systému, který je z hlediska soukromých údajů naprosto v pořádku, naprosto neutrální. A chápu, že můžeme zapracovat některá úvodní ustanovení, která poskytnou jisté pokyny, ale nejsem příliš přesvědčen, že bychom do toho samotného legislativního návrhu měli něco přidávat, protože jak, je to skutečně mimo rozsah působnosti toho návrhu. So, who would like to start? Kdo chce začít? we do it in the order of... Asi eh, ve stejném pořadí i ve světle toho, co jste eh, řekl tedy naposledy, tak já bych zareagoval takto. Řekl bych tři různé věci a stručně. Samozřejmě, ta, to všechno má svoji historii to začalo s tou představou tehdy, že eh, se eh, bude experimentovat s dobrovolným e-callem. To bylo v roce 2006. Eh, byla to skupina 29, která vypracovala pracovní dokument k tomu, který je teď je uveden v jednom mm, ustanovení úvodním. Potom to vedlo k určitému zlepšení a tak dále, ale já si nemyslím, že tady ta prezumpce je správná že ty informace, které jsou k dispozici ve stávajícím e-callu 112, že jsou anonymní dostatečně z pohledu eh, ochrany osobních údajů. Ne, může se to zdát, ale ono se to týká chování toho motorového vozidla. Vy nevíte jistě, kdo je řidič, ale víte, kdo je obvyklý řidič, kdo je vlastník vozidla a ve světle velkých dat, e, tedy ty analýzy provozu a e, tak dále. Takže když ale teď by to přešlo, přišlo z dobrovolného na povinný systém e-call, tak který má být jasně platformou pro další služby navíc, s přidanou hodnotou větší, tak ano, tak já zde chápu tu argumentaci, že návrh se zaměřuje eh, na povinný e-call veřejný, ale je to v preambuli, ale eh, jak je to s tou normativní částí potom? Opakovaně se tam říká, že se to týká pouze a tak dále. A eh, 8, 9, eh, eh, to úvodní ustanovení, potom článek 6, ano, ale v podstatě nyní to jakoby ukládá povinnost poskytovat eh, informaci o tom interfejsu s těmi službami přidané hodnoty. A máme zde článek 6, ano, tam se to stanovuje tedy v normativní části také, ale když se na to podíváme, jak se to bude potom vyvíjet, no tak určitě to bude, v podstatě to bude prostředí dohledu. To je potenciál eh, vyhledávat osoby, lokalizovat. To je pot, velký potenciál pro to vytvořit takové prostředí, že se bude dohlížet moci snadno, tedy e, sledovat. Ne, neříkám, že tak bude, ale eh, je to možné a to je pro mě neakceptovatelné. Já proto zde argumentuji e, smlouvou, e, článkem 60, e, listinou základních práv a navíc i průmysl chce mít jasno, ten chce vědět, jak to má udělat. A takže já říkám, ano, e-call nesmí vést k tomu, že e, bude možné sledovat lidi, ale Zároveň e, e, my musíme stanovit minimální podmínky pro privátní e-call a e, pokud zde budeme hovořit o potřebě zajistit, že jako je to v pozměňovací návrh 6, tam se hovoří o té dobrovolnosti, tak to je úplně jednoduché ustanovení, které ale těžko bude se respektovat Mm, pokud zde nebudou ty požadavky na typové schvalování. Ta technologie to musí umožňovat, protože jinak to nebude možné. A proto tady já na vás tady apeluji. Tady máme obecnou směrnici přeci, obecná ustanovení, která se budou aplikovat na operátory a problémy by se měly řešit předem, proaktivně, předcházet těm problémům, protože jinak zde vzniknou velké tenze a to bude na úkor uživatelů a může to i diskreditovat celý systém 112 a to je příklad toho, že v podstatě tady veřejná infrastruktura by mohla tedy vytvořit takové prostředí, ano, pro tyto služby a je to třeba tedy ošetřit a mm, i potom v tom, že by do toho měly zasahovat regulační orgány, které budou poskytovat guidance, bodítka těm provozovatelům. Nemůžete tady na jedné straně říkat, že to je mimo jakoukoliv linii a na druhé straně tam budete eh, dávat ustanovení, která přechází, která přešla tu linii, která jsou za hranicí. To není možné. Je třeba, aby to bylo akceptovatelné a patřičně upraveno. Samozřejmě do budoucna uvidíme další a další příklady podobné, kdy budou existovat různé interfejsy technologické a kdy zase půjde o tu otázku typového schvalování, těch homologací. A zde je třeba vše dělat způsobem, který by eh, samozřejmě ani eh, nevedl k roztříštěnosti trhu. To je také, o to také jde, protože pokud to nebudeme dostatečně specifikovat, tak by také mohlo vést eh, k to k roztříštěnosti trhu. Takže přece má to být ku prospěchu vnitřního trhu, trhu eh, ochrany osobních údajů, ku prospěchu spotřebitele a tak dále. Takže tak by to mělo jít tímto směrem všechno. Já se omlouvám, pane předsedo, dobře. Tady já no myslím seriózně, to není nějaký diskuzní klub tady. Já to říkám vážně. Ještě další dva řečníci a mm, takže i tady jsou otázky na nejprve pan Ruk a potom Dejany a potom ještě druhé kolo otázek. Děkuji. Jenom abych prošel otázky, které zde zazněly paní Sehnalová i otázky. Členské státy, které jsou mimo rodinu Hero, tak eh, v podstatě jsou ve dvou skupinách. Jednak ty, které nepodporují eh, po, eh, celoevropský e-call, a to většinou z ekonomických důvodů. Třeba Spojené království do toho spadá této skupiny. A potom máme větší, větší skupinu států, která podporuje pan evropský e-call, ale nechápou, o co tam kráčí a potřebují pomoc. Poněvadž, jak správně vy jste řekli, to je velice specifický systém, eh, který má plnit velice konkrétní specifický úkol. A Hero toto má poskytnout a já doufám, že komise uznala, že tomu tak je Řada členských států, právě když teď se eh, formulují ty požadavky na PSEPS, e a to včetně těch států, které nemají hero, tak eh, eh, Hero, projekt Hero byl nastartován z nějakého důvodu, a to právě proto, abychom mohli hm, pomoci těm státům. A 2015 hm, budeme připraveni? No, tři klíčové věci. Výrobci motorových vozidel, výrobci, eh, ty jsou skutečně zapojeni již od roku 98 do této přípravy. To není pro ně nic nového. Většina motorových vozidel a výrobců celosvětově, včetně Ruska, ano, a ruský systém, který je téměř identický jako ten náš, tak ten se začne používat od 1. ledna 2015. Takže eh, i v Rusku tato vozidla se začnou používat ještě před námi. A, a eh, bylo mi řečeno, že mm, je to dost problematické, že je potřeba více času, ale výrobci jsou do toho zapojeni již dost dlouhou dobu. A mobilní sítě mobilní sítě. To, o tom jsem nemluvil v prezentaci. Situace v členských státech a DG Move vidím, že nyní provádí audit, tak se liší. Hrozně se liší mezi členskými státy. A takže mo- operátoři mobilních sítí tedy mají tedy e, e, systémy, které rozpoznají tedy Eh, hlasovou službu a je tam i ten element těch dat a pokud to nebudou schopni rozlišovat, tak to bude zpracováno jako standardní systém 1.1.2, eh, takže tady mm, to se bude muset řešit v delegovaných aktech eh, vůbec a poté poté, až se rozhodnou provozovatele mobilních sítí, zdali budou tu síť upgradeovat, modernizovat. A potom Další otázka na mě, která se týká nákladů na eh, rollout. Já eh, zde eh, samozřejmě na všechny neplatí stejný metr, což platí i pro e-call. Každý systém se liší. Jako takový příklad původní kalkulace pro Spojené království bylo asi 5 milionů euro a já jsem v úzkém kontaktu se Spojeným královstvím a e, poskytujeme pomoc jim a oni velice pečlivě sledují, jak to je s projektem Hero. A jedna poznámka ještě, pokud jde o ochranu osobních údajů. Hodně výrobců motorových vozidel nyní si zvolilo dvojí přístup. Část té telematické platformy bude používat evropský e-call, ale jako zvláštní entita a služby, pro, služby třetích stran se nebudou používat na těch spících SIM kartách a tam to bude eh, na základě smlouvy se eh, mobilní sítí. Protože to je komerční potom prostředí, komerční aranžma. Ale eh, takový je trend pro to, aby někteří výrobci, hm, e, takže to je ten trend těch hlavních výrobců, to znamená vlastně na jedné platformě budou takové dva boxy, takové dvě části. Thank you. E, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže ano, zde chci potvrdit, že e, pokud je o naši observatoř, tedy naše centrum, tak EGNOS, ten funguje od roku 2009 a již tedy na trhu se prodávají ty terminály, receivery, které jsou kompatibilní s EGNOS, takže tady my nevidíme žádný problém. Ty výrobky na trhu jsou. A pokud je o Galileo, tak co se tady požaduje v tom návrhu nařízení, pokud jde o typové schvalování, homologaci, to je kompatibilita a kompatibilita s systémem Galileo, tak ta mm, mm, již je možná na základě eh, stávajících eh, interfejsů, které jsou v dispozici od roku 2010. Již na trhu jsou určité výrobky, které údajně jsou slučitelné se systémem Galileo a víme, že i další modely se vyrábí teď a budou kompatibilní s systémem Galileo. Takže podle našeho názoru, tak tady nebude problém s těmito výrobky na trhu, které budou k dispozici včas pro tyto systémy ve vozidlech, ale my jsme se snažili usnadnit ten proces, takže jsme umožnili testování. Dobře, ano, já myslím, že to byla velice dobrá výměna názoru. Ještě někdo by chtěl něco říci, přispět? No a co komise? Komise chce také něco dodat? Ne. Takže asi já myslím, že tím jsme to zcela probrali zevrubně. Paní Sehnalová tedy takže to byla vaše iniciativa, takže chcete možná schrnout nebo zareagovat na něco. Určitě jsme slyšeli velice cené informace, které nám pomohou potom správně hm, se rozhodnout o vaší finální zprávě. Moc děkuji za, eh, za, tuto, za tuto debatu. Myslím, že byla opravdu velmi užitečná eh, pro všechny, kteří se eh, i kolem dlouhá léta, dlouhá léta zabývají. Slyšet jak ten pokrok, tak, tak pohled Eh, inspektora eh, pro ochranu eh, osobních údajů mm, já si myslím že z těch one hundred and twenty three pozměňujících návrhů které jsme dostali velká řada z nich já jsem jich sama podala asi thirty seven velká řada z nich reaguje na připomínky data protection supervisor nebo inspektora nebo pana Hestingse, které tady, které tady uváděl, mm, eh, opravdu si myslím, že eh, pokud jde o eh, systém založený na veřejné službě 112, tak tam nejsme v žádném, v žádném sporu. Jako vnímám ty, ten, ten, váš, ten váš pohled, ale v každém případě se budeme těmi pozměňujícími návrhy zabývat eh, jako eh, stínový zpravodajka i stínový zpravodajové eh, příští týden na schůzce stínových zpravodajů. Určitě řadu těch poznámek budeme mít i ze stanoviska výboru, výboru LIBE, takže věřím, že nakonec najdeme řešení nebo takovou formu zprávy, která tady ty opravdu stěžejní a relevantní, relevantní připomínky eh, vezme, vezme v úvahu eh, a zahrne je do toho, do toho textu. Eh, takže já v tento moment čistě obecně poděkuji všem řečníkům i všem, kteří přispěli tady do této debaty. Good. Well, thank you all very much indeed. já vám rovněž všem děkuji za to, že jste tu byli. Děkuji dalším účastníkům. Tím jsme se dostali ke konci eh, dnešního zasedání, tohoto dopoledního zasedání. Další zasedání je v prosinci kolikátého? 16. 17. Ano, pondělí 16. ve 3 hodiny a v úterý 17. prosince budeme mít hlasování ráno 9 až 12.30 a znovu se sejdeme odpoledne od 3 do 6.30 a budeme hlasovat. O vašem návrhu budeme hlasovat v lednu, dobře. Takže děkuji, děkuji vám. Děkuji i všem, kdo nás sledovali online. Thank you, Olga. No.